Good morning, colleagues, um, and welcome to this important hearing on... Dobré ráno, kolegové. Vítejte na tomto slyšení na téma dohody a spolupráce s třetími zeměmi v oblasti řízení migrace a navracení. Toto je slyšení výboru Libe, ale jsou k nám přidružení poslanci výboru DEVE. Někteří z nich jsou však v pobřeží Slonoviny na misi, respektive eh, poslanci výboru Libe jsou eh, v pobřeží Slavoviny. Nicméně eh, toto slyšení je webstreamované, zaznamenávané a bude k dispozici veřejnosti na webu Evropského parlamentu. To říkám ku prospěchu kolegům, kteří obvykle nechodí na schůze výboru Libe. Cílem tohoto slyšení je řešit klíčové otázky vnější činnosti EU s třetími státy v oblasti řízení migrace aby parlament získal názory hlavních začleněných aktérů komise, SVČ, agentur EU, nevládních organizací akademiků a agentur OSN. Chtěl bych předem poděkovat všem řečníkům za to, že dnes přišli. Upozorňuji, že k dispozici je tlumočení ve všech jazycích EU, kromě dánštiny, malčtiny, chorvačtiny a gejlštiny. V úvodu chci být stručný, abychom měli dost času na naše hosty. Eh, slyšení bude strukturováno do tří panelů. První panel bude řešit spolupráci s třetími státy a potřebný demokratický dohled, zejména co se týká partnerských rámců. Druhý panel se pak zaměří na eh, partnerství mobility, jakožto nástroj pro dialog a spolupráci s partnerskými státy. A třetí panel bude řešit politiku návratu EU. Vnější rozměr migrační politiky EU se zaměřuje na spolupráci s třetími státy ve věci řešení e, příčin nepravidelné migrace a jejich toků do Evropy. Partnerství a spolupráce se zeměmi původu, s transitními zeměmi a s cílovými zeměmi je jednou z hlavních komponent vnějšího rozměru migrační politiky EU. A rovnou začneme prvním panelem, rámce pro partnerství v oblasti migrace a posílení spolupráce. Vítám zde proto prvního řečníka Leonela Kabričiho, šéfa divize pro migraci a lidskou bezpečnost SVČ. Pane Gabriči, máte slovo na 10 minut. Ještě jednou vás vítám. Děkuji. Pokusím se se do těch deseti minut vtěsnat. Mám toho všem na srdci mnoho. Odpuste mi, pokud eh, budu mluvit chaoticky a jestli to bude znít jako karikatura, když dovolíte, hned na úvod bych vám řekl závěr, abyste věděli, o čem ve finále chci mluvit. A to tedy problémy migrace nemůžeme řešit pohyby lidí obecně nemůžeme řešit bez důvěryhodné zahraniční politiky EU. Nemůžete řešit migraci izolovaně, musíte spolupracovat s třetími státy, se zeměmi původu, s transitními zeměmi a brát vás budou vážně, pokud budete vážně nabízet to, co nabízíte. Pokud omezíte dialog na to, že budete lidi posílat někam zpátky, výměnou za trošku spolupráce tam nebo onde, tak se nikam nedostanete. Potřebujete partnery, kteří chápou, že bez ohledu na migraci, bez ohledu na toky do Evropy, stojí před vážnou výzvou a že musí najít vlastní model sociohospodářského vývoje, který bude životaschopný v takto náročném globalizovaném světě. A pokud budete v této věci partnerem, tak budete partnerem i ve věci řízení migrace. Ale abych se stručně pokusil vysvětlit eh, proč vám říkám právě toto? Dovolte mi velice rychle proběhnout historicko-chronologicky ty dva vlaky, které ujeli EU, eh, díky kterým byla mohla získat důvěryhodnou migrační politiku. A teď eh, na nás čeká třetí vlak, doufejme, že ten nám už neujede. Dovolte mi připomenout vám 11. září. Hned potom nastala ta slavná křížová výprava proti terorismu od Maroka do Pákistánu. E, to byla v podstatě taková pozice Američanů v celé této oblasti zajistit e, mír a členské státy EU jim měly pomáhat. Díky bohu naštěstí nedošlo až do důsledků, e, zejména v oblasti politiky sousedství, protože podíváte-li se na politiku sousedství za období 2003-2004, tak to přišlo zhruba ve stejnou dobu jako ta slavná migrační krize Pateras mezi Marokem a Španělskem. Instituce členským státům tehdy říkali, musíme využít politiku sousedství na základě skutečného partnerství s bilaterální pozitivní agendou, kde budete využívat vnější rozměr komunitární politiky ve všech příslušných oblastech eh, dohody v dopravě, výzkumu, zemědělství, cokoliv si dovedete představit, jakožto vnější rozměr komunitární politiky v rámci balíčku zahraniční politiky EU na základě tedy eh, žádosti třetích stran a v této agentě bude i ta kapitola o společném řešení migrace a problémů souvisejících s migrací. V tom jsme selhali. Nechci zabíhat do podrobností, neselhali jsme proto, že by politika sousedství byla nějaká hloupost. Selhali jsme proto, že aby fungovala, byli bychom potřebovali i spoluúčast zemí, které jsou v našem sousedství a potřebovali bychom skutečnou, v praxi skutečnou podporu členských států. A tehdy jsme pozorovali, že některé země, například Tunisko, s námi tuto hru nechtěli hrát a na naší straně byly nějaké členské státy, které stále přemýšleli v tom paradigmatu priority bilaterálních vztahů. E, místo toho tedy, aby používali modrou vlajku z 12 hvězdnavy. Takže Měli jsme tedy jakousi společnou pozici, ale některé členské státy to stále viděli tak, že bilaterální vztahy té dané země s třetími státy jsou eh, prioritnější. Proto to nefungovalo. Ten druhý vlak, co nám ujel, byl hned, jel hned po arabském jaru. Co jsme dělali na evropské úrovni? Chtěli jsme, aby všechny tyto země měly to takzvané MOFOMO, Eh, já jsem řekl hned na úvodu, že budu poměrně brutální ve svém projevu, řekl bych to blbé mofomo. Eh, představte si to. Pojedete do Tuniska a řeknete jim, čím budete demokratičtější podle mých měřítek, tím více s vámi budeme spolupracovat. To je naprosto hloupé. Nefungoval, ne, nemůže to fungovat a nefungovalo to. Měli jsme příležitost. Eh, to byla příležitost zajistit jaksi více Evropské unie, která by se více snažila napojit ten hospodářsko-sociální model na svůj vnitřní trh. Ale zapomnělo se tam na to, že čím více s vámi EU bude spolupracovat, tím více se musíte napojit na naše hodnoty a pak budete naším partnerem. Takže to byl ten druhý vlak, který nám ujel. A e, teď ten třetí vlak, a už jsem skoro u konce, to je tady ta takzvaná migrační krize což byla v podstatě uprchlická krize v Sýrii, nebo ze Sýrie. Tato krize se dostala na první stránky všech novin a donutila členské státy reagovat. Reagovali tou známou balkánskou konferencí, pak tou konferencí v Lavaletě. To bylo hrozně hezké všechno, je to velice důležité, ale ty problémy zůstávají pořád stejné. Pokud se teď podíváme na partnerský rámec, který máme, což je koncept skutečného partnerství s bilaterální pozitivní agendou, kde využíváme vnější rozměr komunitární politiky, tak hm, teď to konečně musíme začít uplatňovat v praxi. Takže to je ten třetí vlak, který, jak doufáme, Evropě neujede. Komise a SVČ v rámci skutečného joint venture dali na stůl všechny nástroje, které mohly, které mohou, v rámci tohoto holistického přístupu na míru pro jednotlivé státy, pro, každý, pro každou zemi máme balíček, politická řešení, technická řešení, podporu, celých 360 stupňů. A o to se teď snažíme. Nejen za pomoci eh, rozvojových peněz, eh, což nikdy nemůže stačit, máme tam i další aspekty, které může poskytnout EU a žádný členský stát separovaně, například dohody v zemědělství, eh, v jiné obchodní dohody, společnou obranou, bezpečnostní politiku a tak dále. Takže takový skutečně komplexní, holistický přístup a v nedávné době máme taky ten takzvaný Evropský investiční plán, který bude naprosto zásadní v této věci, protože se jedná o pákový efekt, který může umožnit um, evropské soukromé a veřejně soukromé investice v těchto státech. Protože uh, peníze na rozvojovou pomoc vám uh, pro řešení těch příčin migrace nikdy nebudou stačit je potřeba, abychom pomáhali třetím státům, které jsou, které jsou ochotné hrát tuto hru s námi, aby v uvozovkách dospěli v globalizovaném světě a to takovým způsobem, aby mohli řešit eh, výzvy, které jsou před nimi, včetně mimo jiné, uplatňování vlastní suverenity a poskytnutí toho vlastním obyvatelům, co ti obyvatelé potřebují, eh, aniž by je někdo nutil odcházet jinam. Já myslím, že to už z mé strany stačí, stejně už jsem toho řekl hodně. Pokud budou nějaké otázky, můžeme eh, samozřejmě řešit aktuální situaci třeba vzhledem k samitu EU Afrika nebo vzhledem k situaci v Líbii, což je vysoko na našem žebříčku priorit aktuálně. Děkuji vám. Děkuji vám, to bylo velice stručné za SVČ, což mě trochu překvapilo ale bylo to velice zajímavé. Otázky prosím až po všech třech vystoupeních. Díky za pochopení. Jako další za výbor DEVE, jakožto přizvaná odbornice pro perspektivu rozvojové spolupráce, bude paní Leila Bodu. Caritas Europa. Vítejte, máte slovo. Děkuji. Ze všeho nejdříve bych vám ráda poděkovala za to, že jsem dostala příležitost prezentovat názor občanské společnosti na toto velmi důležité téma. Dnes se pokusím pohovořit o tom, proč potřebujeme trochu ličtější přístup k této otázce. Představím Caritas Europa. Jsme evropská síť 49 členských organizací v oblasti humanitární pomoci, azylové politiky a rozvojové spolupráce. Partnerství v oblasti migrace bylo spuštěno v rámci migrační agendy, v rámci tedy té krize a krize solidarity. Jedná se také o solidaritu s třetími zeměmi. Musím připomenout, že 85 světových úprchlíků žije v rozvojových zemích. Když se podíváte na takové země, jako je Jordánsko, tak tam šestinu lidí tvoří uprchlíci. V této situaci, kdy už rozvojové země hodně pracují na tom, aby pomohly uprchlíkům a migrantům, tak v Evropské unii ten příliv migrantů vedl mnohé politiky k tomu, že se snaží posílit eh, spolupráci s třetími zeměmi a transitními zeměmi a snažit se tím eh, řídit migraci, dostat pod kontrolu migrační toky směřující do Evropy. Jedná se tedy o partnerství na míru s klíčovými zeměmi původu a tranzitu s cílem dosáhnout eh, krátkodobých i dlouhodobých cílů v migraci, ale v praxi vidíme, že hlavním cílem pro většinu evropských politiků je zvýšit eh, návraty a počet eh, readmisních dohod. Původně jsme se zaměřovali na pět zemí, Niger, Nigérie, Mali, Senegal a Etiopie. Tento rámec pro partnerství řeší řadu výzev a vyvolává řadu otázek z perspektivy nevládních organizací. Evropská integre, interní politika pro migraci dominuje této agendě. To znamená, že se jedná o zvyšování kontrol na hranicích, zvyšování počtu návratů do třetích zemí. To je tedy krátkodobá perspektiva, která reaguje na obavy lidí, abyste mohli v médiích říci, že ty toky byly zastaveny, ale ignoruje to fakt, že když se snažíte zavřít některé migrační cesty, tak vzniknou jiné, často nebezpečnější a to bude dále živit eh, sítě převaděčů. Další fakt je, že africké země a jejich zájmy jsou často v těchto partnerstvích eh, potlačovány. Slyšela jsem, že je důležité, aby Evropská unie něco nabídla africkým zemím, aby byly ochotny vyjednávat, protože jejich zájmy zatím nejsou brány v úvahu a většina z nich eh, nechce řešit migraci. Když se vezmete takovou zimu jako Senegal, tak více než 13 HDP eh, pochází tedy z příjmu, které posílají migranti eh, v zahraničí. Takže z tohoto hlediska je nutno nabídnout také bezpečné cesty pro lidi, aby mohli bezpečně migrovat do EU, například eh, dohoda o vízové facilitaci anebo pracovní povolení. Mnozí odborníci položili otázku, do jaké míry jsou tato partnerství skutečně partnerstvím mezi dvěma rovnými partnery. Rozvojová spolupráce se v těchto partnerstvích používá jako páka, aby se partnerské země přesvědčily k tomu, aby spolupracovaly na evropské migrační agendě. To se jasně říká v mnoha dokumentech. Je tady směsice negativní a pozitivní motivace, aby tyto země byly zainteresovány, aby také věděli, že pokud nebudou spolupracovat, že to pro ně bude mít důsledky. Vychází to také z předpokladu, že rozvojová pomoc eh, zabrzdí migraci a že také rozvoj ekonomických příležitostí zabrzdí migraci. Ovšem ukázal se opak, když lidé mají lepší ekonomické prostředky, tak velmi často jejich eh, aspirace migrovat eh, vzroste a také jejich hospodářské možnosti. Používání rozvojové pomoci jako páky není úplně strategické ani z bezpečnostního hlediska, protože se potom začíná bezpečnostní aspekt zanedbávat. A další problém je podle nás, že v těchto partnerstvích nejsou prioritou lidská práva. Jedná se se zeměmi, které často mají spochybnitelnou situaci v oblasti dodržování lidských práv a neexistují solidní monitorovací mechanismy v těchto partnerstvích Jedním z nejzjevnějších případů je spolupráce s Libí. Často se používá nigerský příklad, aby ukázal, že se jedná o úspěch, ale když se na to podíváme z dlouhodobého hlediska, tak někteří odborníci v regionu kladou otázky související s tím, že zaměření na řízení migrace v regionu eh, vytváří nestabilitu v regionu a také nedostatek eh, ekonomických příležitostí pro mladé lidi vede k tomu, že se vrhají do náruče kriminálních sítí. Vznikají tam také nové cesty v poušti, které jsou nebezpečnější a také se hůře sledují. Na závěr bych tedy ráda řekla, že jedním z problémů v těchto partnerstvích je fakt, že tyto přístupy, které se zaměřují především na bezpečnost a návraty, mohou podkopat evropskou schopnost eh, podporovat eh, lidská práva a tyto hodnoty všude ve světě, v globalizovaném světě. DG Devko potvrzuje, že eh, vliv EU, eh, e pokud je o dodržování lidských práv, eh, klesá v souvislosti s těmito partnerstvími. Krátkodobá perspektiva, zaměřování se pouze na bezpečnostní aspekty a zastavování migrace hrozí také tím, že poškodí vztahy se třetími zeměmi znovu, tedy z dlouhodobého hlediska. Proto si myslíme, že potřebujeme komplexivnější a vyváženější přístup v těchto partnerstvích a EU a členské státy musí být připraveny přinést také něco pozitivního pro partnerské země, co souvisí tedy s bezpečnou a legální migrací, což by tam teoreticky mělo být. Mělo by to být to migrační migračním rámci, ale v praxi to tam není. Takže na závěr um, doporučení. Podporovat například um, rozvojový cíl 10.7, což znamená podporovat legální migraci, bezpečnou migraci, studentská víza, zjednodušená vízová politika. Znamená to také chránit rozvojovou pomoc před podmíněností a instrumentalizací v souladu s článkem 208 Lisabonské smlouvy. Rozvojová pomoc by se měla řešit především k tomu, aby se, nebo používat k tomu, aby se řešila chudoba také třeba se ujistit, že ve vztazích s třetími zemi, zeměmi jsou chráněna lidská práva. Je třeba zavést silné monitorovací mechanismy a ujistit se, že spolupráce se třetími zeměmi neznamená snižovat eh, právní odpovědnost EU v souvislosti s lidskými právy a právy uprchlíků. Jsem ráda, že do toho zapojen Evropský parlament. Je důležité, aby sledoval, co se děje s těmito partnerskými dohodami a konečně si myslím, že jako politici máte také povinnost snažit se zvyšovat povědomí ve společnosti o tom, co to je migrace, protože většina politik souvisí s negativním přístupem, k migraci, k brždění migračních toků, k bezpečnostním otázkám. To vede k tomu, že lidé v podstatě neví, co to je ta migrace, mají z migrantů strach, protože nevědí, proč lidé migrují a bylo by důležité propagovat také pozitivnější agendu, pokud je o přístup k migraci. Děkuji. Děkuji. A poslední řečnicí bude Violeta Marina Lex, Lax, eh, docentka na Univerzitě Queen Mary v Londýně. Děkuji, pane předsedo. S vaším dovolením chci prezentovat tady mou analýzu a zdůrazním její brzdící efekt. MPF ve slovech úředníků EU se stala vlastně novou šablonou vnějších vztahů EU, takový vlastně balíček víc za víc, jak bylo řečeno kolegy z ESVČ. Já chci hovořit o dopisu, duchu, postupu a e, tedy e, rovnováze MPS e na základě toho, co zde již bylo řečeno. Podle textu komise tedy navrhované MPF vlastně má být ten globální přístup migrace a migrace mobility, eh, se má zaměřit na eh, <clears throat> spojení se zeměmi, eh, se zeměmi původu, tak aby se lépe zvládala migrace. A jde o to zvládat hlavní příčiny a faktory push migrace. A podobně jako tento globální přístup nebo v jehož rámci krátkodobé aktivity se mají zabývat bržděním, eh, bržděním obchodu s lidmi, eh, pašování lidí a tak dále. V rámci ducha eh, tohoto a na rozdíl od globálního přístupu a v návaznosti na závěry Rady z roku 2016, ten rámec pro zvládání migrace je pouze zaměřen na bránění nelegální migrace. To cituji tento text. A tohoto cíle se má dosáhnout jakýmikoliv eh, prostředky pomocí dočasných neformálních kroků eh, za pozastavení eh, readmisních dohod a nebo i v rámci politiky SVČ a navazuje se na rozvojovou pomoc a na, a, a na obchod bez ohledu na původní cíl, té, cíl těchto politik. A za druhé synergie e, s bilaterálními e, akcemi e, členských států, ať už jde o Libii nebo Turecko, bez ohledu na dopady. Jak tedy vypadají praktické kroky? Co vlastně ve finále znamená MPF. Co se týče eh, centrálního středomoří, od vypoknutí eh, uprchlické krize eh, v létě 2015 došlo k řadě kroků, které vlastně překládají ducha závěru rady do terénu. Zdroje v rámci UNAFO a Sofie, operace Sofie, použil se Frontex Plus, a pak ještě e, mise do Libie a šlo o e, posílení kapacity Libie odstrašovat a, a e, stavět tedy nechtěné migrační toky. Byly použity rozpočtové linie k zlepšení detenčních středisek a cvičení pobřežní stráže Libie a také kroků na Sahaře. Eh, úsilí Itálie je eh, Evropskou unii mm, eh, posilováno politicky, ekonomicky. Během tohoto léta se tyto kroky ještě posílily. Zásahy občanské společnosti na ochranu migrantů jsou tím velice komplikovány a dochází k obchodu otroky podle nedávné zprávy OSN z června 2016 Eh, se tedy eh, ambicí stává pouze zastavení migračních toků. Tato koordinovaná intervence pro migranty vyústila v utrpení, eh, včetně mučení, mučení, zadržování, obchod s otroky a tak dále. Eh, prosím, podívejte se na další slajdy eh, doma. Eh, tam jsou podrobnosti o spolupráci mezi pobřežní, pobřežní silami, silami Libie, italskými silami a silami EU. Toto je nazýváno jako záchranné akce a je to realizováno Libií na přání či podle instrukcí Itálie a e, Libie tuto zónu prohlásila za záchranou e, zónu svou. E, není tam žádná vlastně záchraná kapacita v rámci této mořské zóny, která by pomáhala migrantu. V žádném případě se neklade důraz na bezpečnost lidí, kteří se dostali do, do nouzového stavu v tomto území vztahy mezi italskými orgány, které jednají s podporou EU, nebo alespoň bez přímého odsouzení Evropské unie a i členských států, tedy tyto přímé vztahy italských eh, orgánů a libijské pobřežní stráže a jejich společné kroky prokazují eh, přímé zapojení Itálie a dokonce i EU do kroků, které vystavují eh, migranty riziku špatnému zacházení po té, co jsou vráceni eh, na libijské území. Nejsou, nejsou eh, podnikány žádné kroky, aby se zabránilo porušování lidských práv. Eh, podle pravidel o odpovědnosti států za ochranu lidských práv a podle běžné interpretace úmluv o lidských právech a podle Eh, rozsudků v tomto, eh, v tomto eh, směru jsou výsledky proto neradostné. Prvé kondicionality systému MPF odhaluje povahu této politiky a a politiky, a politiky demokracie vedou vlastně pouze k zadržování a věznění uprchlíků pomocí nejrůznějších eh, verbálních dohod, dílů a memorand eh, o porozumění. Eh, vede, všechny vedou vlastně pouze k zastavování migračních toků. Tento kompakt vlastně se <clears throat> je, představuje dohodu s Libí a dalšími zeměmi a je to mimo demokratickou kontrolu. Evropská unie vlastně v těchto dohodách nemá hlas a nemůže do těchto dohod zasahovat. Takže eh, tímto, eh, tímto způsobem některé hlavní smlouvy EU jsou postaveny na, eh, na vlastně vedlejší kolej. Není žádná záruka základního financování. Nevíme, jestli finance jdou na financování zneužívání lidských práv, anebo dokonce obohacují pašeráky lidí a lidí, kteří se zabývají zabývají eh, eh, obchodem s lidmi. Což eh, představuje riziko podrývání vlády práva, včetně vlastně odnětí jakýchkoliv nástrojů na eh, nápravu či opravných prostřed, prostředků, což zvyšuje riziko beztrestnosti svévo, své vole eh, při zacházení s uprchlíky. Doporučuji tedy návrat tedy eh, k hlavním krokům návratového práva a práva, eh, a, eh, na kterém je postavena ESVČ a článek 21 Evropské smlouvy. To by představovalo lepší, lepší vlastně výsledky, byl by to návrat k základním hodnotám EU, e lidské důstojnosti, rovnosti a solidarity a i charty OSN a mezinárodního práva tak jak to vyžaduje znění eh, tohoto ustanovení. Děkuji vám za pozornost. Máte-li zájem o eh, podrobnou analýzu, můžete využít dva linky na tomto slajdu. Kopie těchto textů vám sekretariát Libe poskytl. Děkuji. Děkuji. Přejdeme rovnou k otázkám a odpovědím. Eh, omezte se na dvě až tři minuty, buďte tak hodní, eh, mluvit chtějí všichni, takže eh, skutečně buďte struční. Sophie Intveld jako první. Děkuji, budu velmi stručná. Většina toho, co jsem chtěla říct, zaznělo od paní Lax. Vy jste, myslím, excelentně řekla, jaká ta situace je Jenom jedna poznámka na okraj. My máme hodně špatnou paměť. Lidé si myslí, že je užitečné třeba dohodnout se s Libií a sypat peníze do Libie, ale to už se dělo. Třeba před deseti lety za Berlusconiho za podpory Evropské komise. Tehdy se s Libí dohodli a moc úspěchu to nepřineslo. Každopádně to, na co bychom se podle mě, pane předsedo, měli ptát, je, jak budeme provádět smysluplný dohled. Včera odpoledne jsem tady seděla celá frustrovaná, dnes už zase, protože my takováto zasedání pořádáme každou chvíli. A všichni jsme rozhořčeni, rozhořčeni a tak dále, ale co děláme jako Evropský parlament? Využíváme plně své schopnosti, všechny prostředky pro provádění smysluplného dohledu, například rozpočtové pravomoci, rozpočtové kontrolní pravomoci. Jak zajistíme, že členské státy budou respektovat smlouvy a budou postupovat v oblasti toho společného asilového systému. Eh, namísto toho, aby hledali všelijaké možné cestičky, jak, to, jak ty smlouvy obejít, protože zatím se děje přesně to. Je mi líto, že to tak musím říct, ale jinak to nejde. Všechny tyto dohody jsou v podstatě mm, tak nějak mimo smlouvy. Máme právní nástroje. Členské státy ale odmítají používat, místo toho si hledají všelijaké možné unikové cesty. Co uděláme my? To bych od vás chtěla slyšet. Jaké prostředky, jaké pravomoci máme k dispozici? Jak je využijeme, abychom zajistili, že se tyto věci řádně zregulují, že to vrátíme zpět jaksi do toho smluvního rámce? Děkuji, Barbara Spinelli. Děkuji řečníkům. Především Violetě Moreno Lax a zástupkyni Caritas, které nám poskytly hodně informací. Já bych ráda promluvila o tom, co je to úspěšná zahraniční politika? K tomu, co říkal tady zástupce SVČ. Mně se zdá, že politiky navracení, protože politika sousedství v podstatě řeší všechno víceméně nuceným navracením. Pokud tyto politiky jsou špatné, tak je úplně jedno, jestli to budou politiky společenství, místo aby to byly bilaterální politiky. Prostě budou dále špatné. Proč říkám, že jsou špatné? Jsou špatné, protože jsou neokoloniální povahy. Rozhoduje se o tom, že se lidé zablokují v místě, kde žijí, i za cenu jejich života. A proto je tady jedna věc, eh, doktore Gabriči, který jste řekl, že tyto země musí dospět. Co to znamená? My tady mluvíme o dětech? Jako kdyby to byly děti, tak toto je neokoloniální chování. A teď přejdu k diskuzi o vztahu mezi evropskou zahraniční politikou a mezinárodními organizacemi, jako je Umluva o lidských právech, OSN, Evropa, Evropská unie dostala řadu upozornění ze strany mezinárodních organizací, pokud jde o dohodu s Libií už od eh, prosince. Pravidelně, systematicky tato upozornění ignorujeme. Vedeme politiku proti mezinárodním organizacím. Věnovali jsme část rozvojového rozpočtu na to, aby lidé v Africe zůstali v těch afrických vězeních, aby tam byli zablokováni. Říkám prostě, a Itálie to ví, toto přesně je politika, kterou vedla v, Ita- v Africe fašistická Itálie, když ignorovala to, co říkala Liga národů. Děkuji. Thank you. Bodo Valero, please. Děkuji, Bodil Valero, prosím. Děkuji vám. Já jsem měla také celou řadu otázek na pana Gabričího, ale e, teď předřečníci to všechno zmínili, takže e, se vrátím k tomu, e, co tady zaznělo, protože myslím si, že náš problém je, že naše členské státy nepřijímají uprchlíky, tedy ne všechny. To je ten problém. Slyšeli jsme v Jordánsku, že, každý pá, že v Jordánsku je každý pátý uprchlík. Já si myslím, že to je ještě víc. V Evropě je ten podíl daleko, daleko menší. A to je ten velký problém. To znamená, že nejsme solidární jeden s druhým, nejsme solidární vůči těm, kteří sem přicházejí. Hovořili jste o komplexním přístupu šitém na míru. Ale když se podíváme na ta řešení, komplexní řešení šitá na míru v realitě, to je něco úplně jiného než ta hezká slova. Občas něco hezkého zaslechneme od komise, ale v reálu pak vidíme všechno to, o čem eh, tady mluvili obě dámy. To znamená, že se zaměřujeme hlavně na to, abychom udrželi lidi mimo naše území. Eh, chtěla bych se proto vrátit k jedné hlavní otázce, a to jsou ty legální kanály, jak se dostat do Evropy paní Bodo hovořila o legálních možnostech. A to jak pro lidi, kteří přicházejí z válečných území, tak pro lidi, kteří přicházejí z jiných důvodů, třeba migranti za účelem práce. My teď pracujeme na té směrnici o takzvané modré kartě, ale to jen pro ty vysoce vyškolené. Ale přichází k nám spousta lidí, eh, kteří představují velký velký eh, bonus pro své země původu kvůli eh, zpětným platbám a i oni potřebují nějaký legální kanál. Potřebujeme možnosti pro nejen ty eh, vysoce vyškolené osoby, potřebujeme řešit situaci všech migrantů a musíme být solidárnější mezi sebou. Děkuji. Děkuji. Marie-Christine Veržia. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem našim řečníkům. Hodně věcí už tady zaznělo. Já bych ráda navázala na jednu věc, se kterou plně souhlasím. Všichni si musí dát pozor, o čem se hovoří a jakým způsobem. Vy hovoříte o tom negativním přístupu. Je třeba lépe znát čísla určitě, mít eh, celostní přístup, s tím také souhlasím lépe poznat eh, realitu veškeré migrace do Evropské unie a přestat se zaměřovat eh, pouze na nelegální migraci a říkat prostě migrace jako taková. Já myslím, že dokud k tomu budeme přistupovat z tohoto pohledu, tak o tom budeme hovořit eh, velmi negativně. O které migraci dnes hovoříme? To je migrace nelegální z rozvojových zemí, ze zemí, nebo tedy do zemí, kde máme velmi málo legálních kanálů. To všem neznamená, že bychom vůbec neměli zákonnou migraci do Evropské unie. A když chceme mít celostní přístup, tak je třeba k tomu přistupovat opravdu takto. Ta migrační agenda je smutná, my jsme o tom včera hovořili. V květnu 2015 byly čtyři možnosti a když se díváme na to, jak se to, postup, jak to postupuje, tak to postupuje pouze v represivní stránce. Kontrola na hranicích, návraty. Já to trošičku karikuji, ale trochu to reaguje na to, co jste říkali. Došlo k několika drobným eh, zárodkům pokroku, ale rovnováha skutečně tady není. A já si myslím, že dokud ta rovnováha nebude nastolena, tak budeme i nadále umožňovat převaděčům, aby si vydělávali na živobytí, aby si nacházeli nové cesty. Včera jsem četla ve francouzském tisku, že teď jsou otevřeny cesty z Turecka eh, do Itálie přes moře, stojí to 6 tisíc euro. 6 tisíc euro pro ty, kteří na to mají prostředky. A ostatní se plaví z Alžírska na Sardiny. A tady vůbec nehovoříme o těch pouštních cestách, které jsou velmi nebezpečné. A když nám to vybouchne do obličeje, co řekneme? Když si uvědomíme, že na Sahaře umírá více lidí než ve středozemním moři, co potom řekneme? ještě více tu politiku posuneme na jich, to nebude fungovat. Takže já mám pár trošičku konkrétnějších otázek. Chtěla bych, abyste hovořili o Libii a politice vůči Libii. Já jsem byla s naším předsedou v Tunisku v září a viděli jsme realitu těchto politik, které nefungují. Oni nám to řekli velmi otevřeně, prostě nefunguje to. To pouze ty cesty přesouvá, přesměrovává. A také jsem se chtěla zeptat, jak tyto politiky mají dospět aby to byly skutečné politiky partnerství, aby skutečně reagovaly na potřeby populací. Jak můžeme mít politiky, evropské politiky, které budou reagovat na potřeby populací, když naše členské státy budou mít privilegované vztahy s diktátory. Jak můžeme snášet to, co se děje v Gabonu? Jediná alternativa je to, co zde bylo zmíněno vytvořit skutečnou politiku mobility. A to je zodpovědností Evropské unie v rámci přípravy globální dohody o mezinárodní migraci, aby se vytvořilo skutečné právo na mobilitu, protože jinak pouze jedna třetina populace planety má právo na mobilitu. Je to článek jedna univerzálního prohlášení o lidských právech. Ale to nebude fungovat, pokud nebudou všichni mít stejné právo na mobilitu. A evropské země musí ctít své hodnoty. And... Děkuji. Nakonec Eli Schlein, hlásí se ještě někdo? Aha, dobře. Takže ten seznam ještě nebyl úplný. Malin Björk se hlásila ještě před Eli Schlein, omlouvám se, takže paní Malin Björk má slovo. A potom Eli Schlein. Děkuji. Děkuji i eh, hostům. Musím říct, že ten proslov Caritas a k tomu, co říkala paní Moreno Lax, já si myslím, že ty vaše prezentace byly naprosto jasné, vzhledem k tomu, co slýcháme z ostatních zdrojů, tedy že ta představa nějakého partnerství, to vlastně zkresluje to slovo za rámec toho, co bychom rádi jak si, jako partnerství viděli. A to tedy, když je zájem EU v centru toho údajného partnerství, přičemž ty interní zájmy EU se vyjednávají často velice, velice, velice úzco, úzkoprse eh, o zadržování toku migrace a tak dále. A postupujeme obecně velice pomalu a myslím si, obecně ta slova použitá SVČ jsou šokující. Je šokující říkat, že africké vlády by měly dospět a proto na to také reagovala má kolegyně, řekla bych, protože hovoříme-li o neokolonialismu, toto pro mě je přesně jazyk neokolonialistů. My už jsme hranice v Africe jednou nalajnovali. Nevím, budeme to teď dělat znovu? Já myslím, že alespoň trošku sebereflexe bychom mít měli. Měli bychom znát naše dějiny, měli bychom pracovat na skutečném partnerství. ta modrá vlajka není použitelná, pokud je ve skutečnosti modrohnědá. Omlouvám se. Takže musíme se vrátit k otázkám lidských práv a právního státu i v našich vztazích s třetími zeměmi. A je jasné, že zatím tam ještě nejsme. Takže v podstatě chci zopakovat to, co říkala Sophie Intervelt. Co můžeme dělat my? My jako parlament máme rozpočtové pravomoci, musíme se na ně zaměřit. Měli bychom rovněž zvážit, skoncování s financováním toho trust fond, trustového fondu EU Afrika a měli bychom také řešit vzrůstající militarizaci. To je součást naší dohody se třetími zeměmi. Takže já si myslím, že máme před sebou hodně práce a musíme se jí eh, vážně začít zabývat. Děkuji vám. Děkuji. Eli Schlein. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem řečníkům. Souhlasím s mnoha věcmi, co jste řekla paní Bodo, paní eh, Morenolax. Díky za připomenutí toho, že 86% všech vysídlených eh, lidí na světě je v rozvojových státech a díky za to, že hovoříte jasně o italské zodpovědnosti eh, za to, co se děje. Rada Evropy poslala naší vládě dopis, který nám připomíná eh, rozhodnutí eh, v této věci. 6. listopadu zemřelo pět migrantů, včetně, čty, eh, šestiletého chlapče, chlapce, protože organizace Sea-Watch se snažila uspořádat na moři záchranu operace Libýská pobřežní, pobřežní stráž jim v tom zabránila. Podobně to bylo třeba i včera, kdy se kdy jak si probíhala snaha zachránit určité lidi na, na moři a trvalo čtyři hodiny, než se k ním pobřežní stráž z Libie dostala. Musím říct co souvislosti s tím, co jste eh, řekla vy, parlament je v tomto ohledu zcela upostraněn. Vidíme, že obecně politika Rady a komise jde směrem externalizace hranic. Vidíme to v dohodě s Tureckem, e, s Libií, v rámci partnerství s africkými zeměmi je zde pokus e, tento přístup dát i do toho, do toho asilového systému prostřednictvím těch kontrol admissibility, které komise chce navrhnout, podle mě to tam vůbec nepatří. Já předsedám pracovní skupině pro migraci v rámci výboru pro rozvoj. My jsme mnohokrát vyjadřovali své obavy ohledně zejména dvou aspektů, které jste zmínili. Tedy kondicionalita toho řízení hranic, to je naprosto nepřijatelné, je to nebezpečné a jde to proti článku 208 smlouvy, který jasně říká, že rozvojová spolupráce má hlavní prioritu eradikaci chudoby naše zaměření na Niger, eh, tam vidíme, že vůbec ty peníze nedáváme na eradikaci chudoby, naopak na řízení hranic a tvorbu kapacit. Takže ty peníze na rozvoj se odvádějí, se odklánějí na pohraniční kontroly, což není správný přístup. To si nemůžeme dovolit. Za druhé, Prostřednictvím tohoto přístupu hrozí, že omezíme svou spolupráci s africkými státy a donutíme spolupracovat s někým jiným. Uvidíme, co se bude dít v Abidžánu. Riskujeme, že omezíme spolupráci pouze na migrační toky do Evropy a zapomeneme na ty nejméně rozvinuté země. A za třetí, a to je nejdůležitější, tento postup není nejen neefektivní, může dokonce věci zhoršit, protože tím, že se pokusíme zastavit určitou menší část té migrace v Africe, která je většinou intraregionální, tím vážně zasahujeme do afrických ekonomik, které jsou eh, hodně založeny na volném pohybu. Dlouhodobě tak riskujeme, že věci zhoršíme. Proto si myslím, že bychom s takovouto politikou měli okamžitě přestat. Děkuji. Birgit Cipl. Děkuji. Možná na rozdíl od některých jiných kolegů bych chtěla poděkovat všem třem řečníkům. Možná třeba nesouhlasím se vším, co tady zaznělo, ale řekla bych, že všichni tři řečníci velice jasně řekli, že pouze tím, že se zaměříme na uzavírání vlastních hranic, tím, že se zaměřujeme pouze na návraty, tím ničemu nepomáháme. Protože během staletí probíhala migrace různými způsoby a z různých důvodů. A zkrátka ji nezastavíme. Pokud se ji pokusíme zastavit tím, že uzavřeme vlastní hranice nebo tím, že se pokusíme externalizovat tento úkol na jiné, jediné, čeho tím dosáhneme, je, že zvýšíme cenu za migraci. A teď nehovořím o penězích, které se platí pašerákům a překupníkům, hovořím o nebezpečnějších způsobech a o násilnějších prostředcích, které pašeráci budou používat. To je, myslím, to společné eh, v projevech všech tří řečníků. Možná to není tak úplně společné pro naše všechny členské státy, ale pokud se zaměříme pouze na uzavření hranic a na to, že budeme mluvit o návratech, že budeme používat rozvojové peníze na, jako prostředek tlaku na členské státy, jednoznačně přijdeme o respekt, který Evropská unie má v třetích státech eh, po celém světě. Přijdeme o respekt eh, za to, že jsme silným kontinentem, že jsme kontinentem, který respektuje soukromí, svobodu, demokracii a lidská práva pro všechny občany. Pokud eh, budeme vytvářet dojem, že toto se týká pouze evropských občanů, že ostatním to neumožňujeme, že ostatní nepodporujeme, pak to zkrátka nebude fungovat. Chceme-li partnerství, to není pouze otázka peněz a i zde řekla bych, všichni tři řečníci na toto poukazovali, musíme najít i způsoby, jak e, poskytnout možnost legální migrace pro příslušníky těchto států, například usnadnění vízového režimu nebo různé e, legální kanály pro získání pracovního povolení. Když dám příklad té země, kterou znám nejlépe, je hodně překvapivé, že v této situaci dokonce se jezdí do Číny a hledají se tam lidé, kteří by rádi pracovali v Německu. Zatímco o nic podobného s lidmi z afrického kontinentu se nikdo nesnaží. Takže má první otázka je, co můžeme udělat, abychom tlačili na naše vlastní členské státy, aby i tyto sdíleli naše názory, abychom připravili vhodné kroky. Co můžeme udělat, abychom zatlačili na členské státy a nejenom jak si seděli a říkali, jak je to obtížné eh, něco zařídit. Protože buďme upřímní, pane předsedo, zatímco se toto děje, zatímco nepodnikáme ty správné kroky pro řešení tohoto problému, myslím si, že všechny naše vlády, a nikoho z toho nevímám, všechny naše vlády jsou moc slabé. Nejsou to silné vlády, nestaví se vůči této výzvě čelem, neříkají občanům, ano, je to výzva, nebude to snadné, to řešení nebude rychlé, ale pracujeme na tom, prosím, věřte nám, řešení najdeme, podnikáme konkrétní kroky a tu situaci zvládneme. Toto naše vlády nedělají, snaží se místo toho tento problém externalizovat, ale to nikdy fungovat nebude. Proto si myslím, že potřebujeme více Evropy a více odpovědnosti i v oblasti vnější činnosti pro Evropskou unii, nejen pro členské státy. Děkuji. Děkuji. A nakonec, než dáme slovo pět řečníků, paní Wimberg. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji všem řečníkům za velice zajímavý popis situace. První věc, která mě napadá, je otázka návratu, což je velice důležitá otázka, zejména pro zemi, jako je Švédsko, které má eh, zhruba 80 tisíc lidí, které potřebuje navracet. Máme velké problémy, slyšeli jsme tady z pléna, že že jsme proti nuceným návratům, tak mi řekněte, co jiného máme dělat. Pokud už k takové situaci dojde, když někoho požádáme jednou nebo dvakrát, možná i třikrát, aby odešel, no, tak ve švédské legislativě to se říká, že tehdy toho člověka můžeme donutit, aby odešel. A já doufám, že se nám podaří dosáhnout dobré dohody s těmi pěti státy ohledně návratu. Přemýšlela jsem o tom, co jste říkali o těch zpětných platbách. Vy jste zmínili nějakých 13%. Já si myslím, že to je daleko více, alespoň ze Švédska. Já jsem viděla dokumenty o rodinách v těchto zemích, kde tedy vyšlou nějakého syna do Evropy znovu a znovu, aby rodinu podporoval o tamtud. Samozřejmě to dělají proto, že vidí, že to funguje, sousedi to také dělají, jsou to mladí muži, kteří přijíždějí do Evropy, třeba musí čekat dlouhou dobu, než eh, se jim schválí povolení, pracují nelegálně na černém trhu, jenom aby byli schopni posílat peníze eh, domů své rodině. Tak je potřeba to vidět i z té druhé perspektivy. Hovoří se tady o legálních způsobech migrace. Hodně se tady o tom mluví. Myslím si, že každý členský stát si musí sám určit, zda přijímá kvóty nebo ne. Myslíte si ale, že nelegální migrace skončí jenom proto, že budeme mít legální způsoby migrace? Ano, někdo platí 6 tisíc euro, aby se dostal na, Ita- na Kypr nebo do Itálie na nějakém člunu, ale s tím se nepřestane jenom proto, že existuje nějaký legální kanál do EU. Přemýšleli jste o tom takto? Děkuji. Děkuji. Teď dáme slovo řečníkům, pan Kaprič jako první. No, děkuji. Ze všeho nejdříve chci říci, že souhlasím s ostatními řečníky. Jen taková poznámka. To, co říkáte, je absolutní pravda, ale musíte to zasadit do perspektivy, protože jsou to jen části skládačky a ne skládačka celá. A pokud dovolíte, tak se jen velmi rychle vrátím k summitu v Tampere v roce 1999. To byl první evropský summit, který byl věnován migraci. Bylo to po vstupu amsterdamské smlouvy v platnost a bylo to poprvé, co Antonio Vittorino, ten Portugalec v komisi, pokud si vzpomínáte, možná si ho ne, nepamatujete, protože jste příliš mladí. Já si ho pamatuju, protože jsem byl jeho mluvčím a psal jsem tisková prohlášení. A tam jsme napsali, společný evropský azylový systém, bez kterého se nikam nedostaneme. Za druhé, musí to být učiněno v solidaritě se všemi členskými státy, včetně kontroly hranice, abychom kontrolovali ty, kteří přicházejí nelegálně, uprchlíky i neuprchlíky, na hotspotech i jinde, prostě všechny. A pak zde byl další sektor, ten byl velmi zajímavý a sice Dívejte se na skutečná čísla. Pokud půjdete do ulic a zeptáte se Belgičana, jaké procento lidí nelegálně eh, žije v Belgii, přicházejí tedy přes Líbii a středozemní moře, tak eh, ten Belgičan vám řekne 20, 30, 40 Víte, jaké je to procento? Průměrné, teoretické, protože jsou tam nezákonně takže nevíme přesně, ale je to určitě méně než 5%, což hlavní problém belgického ministerstva vnitra je Zaventem, kde lidé přijíždějí legálně, mají výzum, ale zůstanou déle. Musíme k tomu přidat ještě další prvek a to jsou zákonné cesty. Rok 1999, Tampere. Já sám jsem napsal to tiskové prohlášení v Itálii to byla tehdy velmi legrační situace. Komise předložila návrh zavést lepší a lépe regulované na celoevropské úrovni zákonné cesty, včetně, protože to je otázka poptávky a nabídky práce na evropském trhu. A jeden z návrhů byl snažit se přivést legálně sezónní pracovníky do Evropy. A souviselo to s Itálií. Týkalo se to lidí ze subsaharské Afriky na sklizeň rajčat. Návrh předložila komise, předsedou byl Prody, který byl víceméně levicový, ne tedy pravicový, a došlo k té zvláštní náhodě, Dohodly se členské státy na tom, že z těch 15 13 eh, odešlo a došlo ke změně vlády. Nastoupil Berlusconi a ten návrh byl nakonec smeten ze stolu. A v podstatě šlo o to, že by do Itálie eh, přicházeli legálně lidé na 3-4 měsíce, aby si vydělali peníze, ze kterých bude jejich rodina žít po zbytek roku a Italové by zase byli spokojeni. Mohli by si je zase pozvat příští rok. Takže nakonec to tedy neprošlo, ale já jsem chtěl říct si toto tedy první sdělení. Je to už eh, téměř 20 let a já vám mohu říci, že souhlasím s vámi v celé řadě těch poznámek, které říkáte, ale problém je, že nechyběly návrhy nebo alternativy ze strany institucí, ale členské státy na sebe nechtěly vzít odpovědnost. A můžete to také pochopit tak, protože na základě těch věcí souvisejících eh, s migrací můžete vyhrát nebo prohrát volby. Takže se na mě nedívejte jako na toho zlého, který nechce migraci. Já jsem upřímný, který se snaží najít nějaký návrh, který je možno předložit členským státům a snažit se zvýšit jejich odpovědnost. Někdo tady říkal, co můžeme udělat jako Evropský parlament. Vy jako europoslanci jste také občany svých zemí. Takže vaše strany ve vašich zemích eh, mohou tlačit v národních parlamentech na vaše vlády, aby když přijedou do Bruselu, tak aby také podporovali návrhy, inteligentní návrhy institucí, pokud je nebo až je předloží. Druhá poznámka, já jsem říkal, celostní přístup, 360 eh, stupňů, skutečná zahraniční politika. Vy jste mě kritizovali já jsem říkal, nebo vy jste říkali, že se zaměřujeme pouze na návraty. Já jsem řekl, když jsem začal, že není možno řešit otázky migrace, mobility bez skutečné zahraniční politiky EU nad rámec migrace. Já souhlasím s vámi, když říkáte, že v tom evropském dokumentu, který čtete, je, že se zaměřujeme především na návraty a tak dále. No ale když si přečtete celý ten dokument, tak eh, jinde zjistíte, že někdo, v zásadě my, protože to je linie Mogheriniové, tam uvidíte, že když eh, chcete tedy navracet, eh, tak to musíte zasadit do bilaterálního rámce. Takže já tady říkám, že když se podíváte na návrhy institucí, tak se na to musíte vždycky dívat z hlediska toho, že nakonec s tím musí souhlasit členské státy a musíte se podívat na to, do jaké míry to, co navrhují instituce, to je vlastně věc, která musí být podporována. Protože když se jenom postavíte proti, tak ano, je to dobré, já souhlasím, ale musíme také najít způsob, jak zajít dále. té druhé poznámce o tom, že migrace musí být zasazena do celkové zahraniční politiky, tak tady bych udělala takovou odbočku, konkrétní příklad. Já jsem říkal, že po 11. září nám ujel ten vlak. To bylo v roce 2003, byla to krize patera mezi Marokem a Španělskem, to si určitě vzpomínáte. Bylo to podobné jako teď. V menším měřítku lidé umírali na moři a Španělsko to nedokázalo bilaterálně vyřešit s Marokem a požádalo ostatní členské státy, aby dali evropským institucím mandát vyjednat readmisní dohodu s Marokem. To je tedy ten slavný přístup pouze zaměřený na hranice, návraty, bezpečnost. A my jsme začali jednat s Maročany a Oni nám řekli jako první věc, to není náš problém, to je váš problém. A my si prostřednictvím těch našich migrantů vyděláme více, eh, než, si, než nám dáváte vy v té vaší pomoci. Ale řekli nám, pokud skutečně chcete mít partnerství, pokud skutečně chcete dělat biznis, tak eh, prosím. A navrhli za prvé prosím, nedávejte ta jednání na první stránky novin, protože nastavíte do špatné situace ve vztahu ke zbytku Afriky. A potom řekli, bez ohledu na migraci na Evropu, my v Maroku potřebujeme urychlit reformy a tam byla reforma statusu žen, školství, cestovního ruchu, dopravy, energetiky, všeho. My jsme tři roky jednali s Marokem. Všechny služby Evropské komise se dívaly na to, jaký je marocký model rozvoje, který jsme chtěli podpořit, aby byl nezvratný a stabilní, a co EU může nabídnout z hlediska evropské přidané hodnoty, ne tedy bilaterálně ze strany členských států a připravili jsme balíček a tam byla dohoda Open Sky, to znamená, že Ryanair, Germanwings a další loukostové společnosti mohly létat do Maroka, zvýšit investice do cestovního ruchu, cestovní ruch jako takový a tak dále. Byla tam dohoda o rybolovu, o zemědělství. V tom balíčku byla celá řada věcí, které mají tedy, je to zahraniční dimenze komunitární politiky. Dohoda se třetími zeměmi se potom tedy stane složkou zahraniční politiky. Je to věc, která stojí spoustu peněz a přináší to výhody na obou stranách. Jedná se o investice v těchto zemích, tvorbu pracovních míst. A žádný členský stát to sám poskytnout nemůže, protože to je nástroj EU, stejně jako kvóty na vývoz a tak podobně. Abych to zkrátil, velmi dlouho nám trvalo, než jsme měli ten evropský komplexní balíček, který nesouvisel pouze s migrací. Začalo to tedy žádostí členského státu, aby EU uzavřela readmisní dohodu právě kvůli tomu, že tam vznikla ta panika v souvislosti s případem Pateras. Ale my jsme využili této příležitosti, dostali jsme tento mandát a na základě toho vzniklo skutečné partnerství, což je zahraniční politika, využití externí dimenze komunitární politiky, nejen tedy pro návraty. To tedy bylo poprvé, kdy jsme měli možnost a navrhli jsme členským státům de facto dělat zahraniční politiku na úrovni EU. Nebudu zacházet do detailu, protože by mě zítra propustili, ale stalo se, že Maročané a Španělé uzavřeli bilaterální dohodu mezi sebou. Maroko v podstatě říkalo, nebojte, mi to za vás všechno vyřešíme, už nebudete mít pateras, ale vy musíte odblokovat ten balíček, který byl zablokován v Bruselu, ta dohoda Open Sky a všechno ostatní. A požádali nás, abychom odblokovali dohodu o rybolovu z jasných důvodů, především španělské lodi, lovící v Maroku. Takže poté, co jsme tedy uzavřeli tu dohodu o rybolovu, tak o tři minuty později Ryanair, Germanwings a všichni byli u nás v kanceláři a říkali, my nejsme hloupí, takže my také chceme dohodu o otevřeném nebi a další dohody a tak dále. Takže potom jsme úplně kanibalizovali tu externí dimenzi komunitární politiky tu skutečnou evropskou přidanou hodnotu. A k tomu došlo ne proto, že Zapatero eh, byl zlý člověk, vůbec ne, on měl ten tlak ze své vlastní země, snažil se ten problém vyřešit a udělal to. Já se vás ptám, zda těch ostatních 27 členských států nejsou skutečně zodpovědní. A kdybychom dnes měli Evropskou readmisní dohodu s Marokem výměnou za partnerství, které spojuje socioekonomický model Maroka s evropským vnitřním trhem, jestli by nebylo lepší udělat to tehdy než dnes. A odpověď je pravděpodobně ano. A proto jsem říkal, že toto je potřetí, kdy tady kolem jede vlak a možná bychom se ho měli snažit chytit a nekanibalizovat tu evropskou přidanou hodnotu, protože žádný členský stát to nemůže udělat sám, žádná partnerská země není připravena s námi diskutovat pouze o readmisi nebo o legálních cestách. Nechtějí diskutovat bez těch balíčků. Ty, kteří chtějí s námi diskutovat, tak chtějí ten balíček, takže je to velmi komplikované. Uh, yeah, nothing. Mně toho už mnoho nezbývá. Já se chci vrátit k té otázce návratu. Jak bylo řečeno, i když byste chtěli uh, zintenzivnit návraty, a já neříkám, že je to optimální, ale i když byste chtěli naplnit tento cíl, tak uh, to znamená uh, že je to možné pouze pomocí krátkodobých dohod se, s egejskými zeměmi. Znamená to, že budete muset dát na stůl něco, co půjde nad rámec migrační agendy a i ten členský stát, který chce prokázat své populaci, že e, návratů e, je více, i ti musí být otevřeni a zamyslet se nad tím, e, jak zastavit migraci a vydávat nějaké miliony eur Eh, nějaké zemi v naději, že eh, znovu vezmou své eh, odešlé občany. Co se týče migrace, mnohé členské státy se staví k tomuto problému hypokriticky. <clears throat> Pokrytecky na e, jihu a východě Evropy jsou migranti často vykořišťováni a za hrozivých podmínek a i to je potřeba řešit. Chcete-li snížit neregulární migraci, je potřeba se zaměřit i na tato odvětví, myslíte-li to vážně. A možná poslední e, bod, souhlasím s tím, že situace v členských státech je polarizovaná, návrhy Evropské komise a ESVČ jdou určitým směrem pod tlakem členských států, které potřebují řešit i bezpečnost a e, ministři e, vnitra a bezpečnosti zde mají hlavní e, slovo a to se musí změnit aby bylo možné vrátit určitou moc evropským institucím, které by umožnily celistvější přístup k migraci. Děkuji. Děkuji Mám několik poznámek před koncem panelu. Jedna z těch eh, otázek je, co vlastně by podmínilo úspěch eh, SVČ. Chci připomenout poslancům, že snížení eh, množství těch nežádoucích toků by nemělo být tím hlavním ukazatelem. To ve smlouvách rozhodně není. Ve smlouvách jsou články 2 a 21 a ty se zaměřují na kvalitu migrace a tu je potřeba řídit a spravovat eh, za úcty eh, k základním principům. Eh, v reakci na SVČ a poznámku pana Gabričeho chci říci, že já sousítím s jejich stanoviskem a cíle a směr eh, vnějších vztahů vlastně určují členské státy Evropská, ale my musíme vlastně tu logiku eh, vnějších vztahů, eh, která se řídí pouze vlastně vztahy mezi členskými státy, to vlastně zakrývá povahu té migrace a situace Eh, situace migrat, migrantů. Migranti nejsou předmětem práva, oni jsou subjekty práva, jsou držiteli práv. A nejenom ve své zemi, ale i v cizině. A to platí nejen pro žadatel o azyl, ale pro všechny. A když toto spojíme se zásadou non-reforma, tak vlastně eh, z toho vyplývá eh, právo vyhnout se špatnému zacházení. A to právo svědčí každému, bez ohledu na to, kde se nalézá a ti, kteří potřebují mezinárodní ochranu, ti mají také právo na azyl, eh, což je černé na bílém eh, v chartě základních lidské, lidských práv. A to se, o tom se nedočtete partnerství pro migraci ani v žádném eh, dokumentu EU. Vím, že ESVČ toto nemů- by nemůže teď ještě dát na stůl, ale v reakci na to, co by mohl udělat eh, Evropský parlament. Eh, možnost je eh, pozdržet financování, kontrolovat situaci nejen ze strany členských států, ale i Evropské komise a agentur, včetně Frontexu. To je důležité. Využít moc kolegislativce tak, aby eh, základní hodnoty a práva se dostaly zpět na stůl, zvláště během debaty o třetím balíčku o migraci a zvláště v návaznosti na nové nástroje pohraniční eh, politiky, včetně kodexu eh, pro víza. To je také důležité. Chci také vyzvat poslance, aby se ujali vedení které se nechystají zřejmě převzít členské státy, komise ani rada. Oni se vlastně zapojili do jakéhosi krizového režimu a rámec pro migraci se dostal do jakéhosi stavu, stavu, stavu, stavu rigidity. Bylo by asi dobré ukázat prstem na vyníky, bylo by dobré eh, komunikovat s partnerskými zeměmi a to, jak vlastně členské státy eh, zaměřovat se na Egejské moře a eh, Středomoří. Podpořit strategické úsilí při soudních sporech. V roce 2017 byla podána žaloba proti Itálii eh, za zneužívání eh, financování ze svěřeneckého fondu eh, pro Afriku a čekáme tedy netrpělivě na rozsudek ustavení permanentního monitorovacího mechanismu, který bude kontrolovat, jak si vedou jednotlivé členské státy a také přinutit komisi, aby odstartovala řízení o porušení v případě nutnosti Eh, jedna eh, z otázek, kterou tento parlament podal komisi eh, na základě informace Associated Press mezi, jednalo se o spolupráci Libie a členských států a tam vlastně vyplynulo, že 46 milionů eur, které dostal Libie k dispozici, toto bude kontrolovat italské ministerstvo vnitra v první řadě každému asi dojde, že toto není nestraný způsob kontroly využívání evropských prostředků. A evropští poslanci by se neměli spokojit s takovouto odpovědí a měli by e, vyvíjet tlak na komisi, aby e, uplatňovala své kontrolní pravomoci. A konečně, jak e, mohou legální cesty migrace učinit přítrž nelegální migraci? to, <clears throat> jak zaznělo od švédského kolegu, kolegyně. Členské státy nemají, nemají právo se, eh, se rozhodovat o o e, tom, koho pustí na své území již e, podle mezinárodní smlouvy z roku 1987. E, členské státy v prvé řadě podléhají mezinárodním úmluvám o lidských právech a dodržování jejich principů a ty jsou vlastně nad, nad jaksi prostě výkonem práva suverenity. A Evropské, eh, Evropská unie a členské státy při výkonu eh, evropské, eh, evropského práva potřebují přístup, který především vycházejí z ochrany lidských práv, což, z čehož vyplývá absolutní změna orientace provádění vnější politiky. Děkuji. Děkuji. Bohužel jsme eh, velice přetahli tu dobu, kterou jsme měli k dispozici. Možná jste měl využít využít těch 17, eh, 17 eh, minut, tedy 30 sekund, těm, kteří mě obvinují eh, z toho, že jsem nedodržel, eh, nedodržel eh, řečnický čas. Bylo řečeno v uvozovkách, jedna evropská, africká země na africkém samitu řekla, že my musíme mít právo se rozhodnout, kým chceme být, ne na rozdíl od toho, co si představuje Evropa o nás neboli eh, to vlastně jsou slova eh, afrického vyslance a Evropa vlastně eh, by měla se stát proto naším parlament. To je jenom na důkaz, že nejsem žádný neokonzervativec. Komunikace je nejdůležitější asi. V radě je AI, a jeden eh, z bývalých komisařů byl skvělý komunikátor. A nevím, jestli eh, tento výrok tehdy zazněl a eh, ano, ta politika působí někdy neoko, neokoloniálně. Toto bylo velice otevřené a upřímné vlastně vyznění tohoto panelu a také děkuji za upozornění docentky Lax na eh, práva parlamentu. Jak eh, ona ví, my máme eh, určité výsady, které jako parlament chceme využívat často, ale jsme vytlačováni z řešení problémů členských států. A také si trvale zveme zástupce ESVČ na toto téma, takže se skutečně ve výboru LIBE snažíme se přiblížit k těmto eh, oblastem a bojujeme za eh, dodržování svých výsad stále agresivněji. To je druhá stránka eh, našeho pravidla pro dohled, kde jsme neustále marginalizováni. Já teď se budu muset obrátit k našim dalším hostům, ale chtěl jsem toto dodat, protože eh, to je nesmírně důležité a vy jste to oprávněně eh, vznesli. Eh, teď tedy se budeme věnovat druhému panelu a ten se týká partnerství v mobilitě a chci znovu poděkovat našim třem hostům. A já představím členy dalšího panelu. Teď eh, tedy máme příležitost se blíže podívat na partnerství v mobilitě. To je nástroj eh, dialogu a spolupráce s partnerskými zeměmi. A budeme mít následující eh, řečníky, jeho excelenci pana Tahara Šerifa, velvyslance Tuniska v Bruselu. Počkám, až řečníci přijdou dopředu. Já se omlouvám za spoždění druhého panelu. Eh, pan velvyslanec eh, je připraven. A jako první dostane slovo jeho excelence pan Tahar Sharif, velvyslanec eh, Tuniska. Jak řekla Marie-Christine Veržia, my jsme nedávno měl, zorganizovali eh, velice eh, otevřenou misi do Tuniska v rámci otevřených hranic. Ta mise byla velice důležitá eh, a víme, jakým tlakům je Tunisko vystavováno a také víme, jaké jsou jeho vztahy s Libí. Ta návštěva delegace byla nesmírně zajímavá, zabývali jsme se i Evropskou pobřežní stráží a proběhla řada důležitých rozhovorů. Jsem velice rád, že jste mezi nás dnes přišel a zajímá nás, co nám tedy řeknete na důležité téma partnerství pro mobilitu. Eh, vítáme vás zde, děkuji vám. Děkuji. Dobrý den všem. Je pro mne potěšením, že tady mohu před vámi vystoupit, jako vždy. Jsme trochu nuceni hovořit o tomto partnerství pro mobilitu a o udělování výse. V roce 2014 členské státy podepsaly dohodu o partnerství pro mobilitu. Je to společná deklarace, která není závazná. Dokonce dnes se probíhá druhé kolo jednání pro toto partnerství pro mobilitu. A kdybyste měli tuto schůzi zítra, tak bych vám mohl poskytnout mnohem více informací. Mobilita je vnímána jako vektor sociálního a ekonomického rozvoje a také posiluje výměnu mezi oběma břehy Středozemního moře. Dnes Teď eh, tedy jednáme o dohodě o volném obchodu mezi Tuniskem a eh, Evropskou unii. A paralel mezi mobilitou a volnou výměnou, volným obchodem, to je také věc, která je zajímavá, ale jsou tam i konkrétní věci. My se tady otevřeme takovému mastodontovi, jako je Evropská unie, 500 milionů obyvatel a Tunisko to je 11-12 milionů obyvatel. A pak jsou zde taková odvětví, jako je zemědělství a služby. Tam je velký nepokoj, především pokud jde o zemědělství, protože obecně se jedná o malé plochy, malé obdělávané plochy, o které se stará jeden člověk nebo jedna rodina jakým způsobem budeme čelit evropským produktům. Takže panuje velký neklid i u služeb. Jsou služby, které si zaslouží globální vylepšení, abych tak řekl, protože tady advokátní kancelář to je 100 lidí a v Tunisku jeden člověk. Evropané mohou cestovat do Tuniska pouze s občankou, Tunisan musí požádat o výzum a pokud eh, potřebuje se přemístit zítra, pokud je to nějaký poskytovatel služeb a nedostane výzum, no tak prostě nemůže a tím přijde o příležitost. Na jedné straně se tedy otevírá trh, na druhé straně se lidé blokují. Takže v tom je tedy problém. To tež platí pro studenty. Před chvílí jste hovořili o Zaventemu hodně lidí není vpuštěno. Lidi, kteří přijíždějí z vízy. Revoluce z roku 2011 to byla revoluce důstojnosti, tedy nejde o eh, svobodu nebo demokracii, ale o důstojnost. A důstojnost, eh, to je podle mě zcela zásadní věc. Jak chcete, aby mladí absolventi, kteří teď už čekají 6-7 let, nemají zdroje, nemají zaměstnání, tak eh, jak chcete, aby jednali? Teď lidé přemýšlejí nad tím, jak to bylo před revolucí a říkají, se, a říkají si, předtím to bylo lepší. Teď máme zhruba jednoprocentní růst a s tím vytvoříte pouze 18 000 pracovních míst za rok. My máme poměrně vysokou nezaměstnanost v Tunisku, více než 15 Většina, nebo tedy téměř polovina z těchto nezaměstnaných eh, má vyšší vzdělání. To může vysvětlit tu poslední migrační vlnu do Itálie v září a v říjnu. Ale to není všechno. Mladí, když jsou zoufalí, tak mají pouze dvě možnosti buď eh, se utopit, anebo jít bojovat za Daesh. Takže potřebují podporu, potřebují pomoc v Tunisku. O to více, že ekonomická mašina ještě nenaskočila. Od roku 2011 je ekonomika zaseknutá. Když hovoříme o mobilitě, toto partnerství by mělo reagovat na tyto aspirace, na toto očekávání, na tento nepokoj. Jak je možno vytvořit rozvoj v nějaké zemi, především v těch eh, znevýhodněných oblastech? Bohužel dosud nebylo nic uděláno. I když tedy na politické úrovni je ten proces poměrně pokročilý, tak eh, na hospodářské úrovni potřebujeme ještě velkou podporu. Pokud jde o víza, tuniská strana se pokusí na maximum rozšířit tu kategorii Tunisanů, kteří by měli mít prospěch z této dohody, aby skutečně došlo k harmonizaci dokumentů, aby se zkrátily čekací lhuty. Pokud jde o readmisi, tak Tunisko odmítá readmisi občanů třetích zemí a evropské propustky. Tak to je tedy ve stručnosti, co bych vám chtěl říci, ale pokud jde o nelegální migraci, tak od té vlny z roku 2011 jsme uzavřeli dobrou dohodu s Itali. Došlo k mnoha dobrovolným návratům, ale také Itálie Tunisko velmi podporuje při nákupu surovin, materiálu, protože všechno bylo zničeno za revoluce. Takže také Tunisko naopak eh, vynakládá velké úsilí z hlediska bezpečnosti, aby proti tomu fenoménu bojovalo. Bohužel to nestačí. Nedávno jsem se setkal eh, se zástupcem generálního ředitele z DG Home a on mě poprvé řekl, že jsou připraveni financovat zařízení v Tunisku. Poprvé, předtím nic. To je poprvé a je to nová myšlenka, která se objevila nedávno. Já doufám, že to bude skutečně realizováno. Ale tím vším chci říci, že Tunisko chce bojovat proti tomuto jevu nelegální migrace. A my upřednostňujeme snadnější udělování víz. V 80. letech víza nebyla a nejezdilo do Evropy více Tunisanů než teď. Ten, kdo chtěl přijet na týden, proč by nemohl? To je vše. Děkuji. Děkuji. My jsme uh, hovořili na parlamentu i s paní Veržia o e, partnerství mobility a usnadňování víz e, pro Tunisko a doufám, že také budete moci odpovědět na nějaké otázky v tomto směru. Teď dám slovo paní Graciele Rica, e, která vede mezinárodní styky na generálním ředitelství pro vnitro. Děkuji vám. Děkuji také za pěknou prezentaci pana velvyslance Tuniska Šarifa. Za generální ředitelství pro vnitro bych eh, vám ráda stručně představila partnerství pro mobilitu. Eh, eh, za účely vyjasnění chci zdůraznit, že tato konkrétní otázka se netýká partnerství pro mobilitu a rámce partnerství pro mobilitu, která bylo tématem předchozího panelu. Podívejme se tedy eh, na eh, výsledky práce komise. Eh, máme globální přístup migraci a mobilitě, což vyšlo v roce 2005 a v roce 2011 a z toho vznikly čtyři pilíře, na kterém by se měl rozvíjet dialog o migraci se všemi třetími zeměmi. Jedná se o legální migraci, bránění a snižování nelegální migrace, ochrana a azyl a maximalizace pozitivního dopadu na rozvoj. Následně v roce 2016 vzniklo rámec pro partnerství, to byla taková eh, vše zahrnující myšlenka, která se zabývala řešením migrace, ale nezabývala se specificky eh, migrací, spíše se zabývala obecně, na, eh, obecně rozvojem a obchodem. A to eh, bylo tedy eh, dopodrobná eh, analyzováno předřečníkem. Já bych ráda vysvětlila, když vlastně vznikl globální přístup k migraci a mobilitě, tak vznikly dva nástroje, nebo byly plánovány dva nástroje. Jeden partnerství pro mobilitu a druhý společná agenda pro migraci a mobilitu. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma nástroji? Partnerství pro mobilitu eh, vypracovala komise eh, ve spojení s členskými státy. A jeho zaměření je více na odpovědnost, zatímco společný přístup k migraci a mobilitě to vypracovala komise jménem všech členských států a tento nástroj je, řekněme, jakýsi kon- koncept. To bylo eh, podepsáno s Etiopií, Indií a Nigérií. A debaty probíhají s Brazílií, ale prozatím nás ještě čeká dlouhá cesta v tomto v těchto debatách. Podívejme se tedy eh, na eh, partnerství pro mobilitu. Eh, to se začalo vlastně podepisovat v roce 2005. Příští rok zorganizujeme takové hodnocení dosavadního vývoje a výhled do budoucnosti. V roce 2008 jsme eh, to podepsali s Kaperdami a Moldavskem. Celkem eh, jsme eh, podepsali tento nástroj s více než devíti zeměmi. Do roku 2013 jsme se zaměřili hlavně na východní oblast a po roce 2013 došlo k podpisu s Marokem, potom s, s Azerbajdžánem, dále s Tuniskem a Jordánskem a konečně loni podepsalo Bělorusko. Jaké jsou tedy hlavní znaky těchto partnerství? V zásadě chceme vypracovat obecný rámec bilaterální spolupráce v oblasti migrace a mobility. Pomocí takzvaného holistického komplexního přístupu. Proč komplexního přístupu? Protože tím chceme řešit původní příčiny migrace. Hlavní charakteristikou partnerství pro mobilitu je e, tedy e, to, že toto partnerství není právně závazné. E, jsou to vlastně formalizované společné politické deklarace, jsou šité na míru, protože když se podíváte na dohody o partnerství pro mobilitu s Běloruskem, tak eh, to se rozhodně liší od podobného partnerství podepsaného s Tuniskem a Marokem. Eh, ta, ty nástroje jsou otevřené, pružné a přizpůsobitelné a jde o to zavést společný přístup mezi Evropskou uní a členskými státy. O tom se již podrobně debatovalo během předchozího panelu, kde se hovořilo o úloze komise a SVČ vůči úloze členských států. A v rámci těch čtyř eh, pilířů eh, hovoříme i o usnadňování vízového styku a hovoříme i o readmisi. Následovat bude přehled Eh, devíti eh, zemích podle pilířů. Tady máme tento koláčový graf. Co jsme tedy eh, učinili? My jsme se snažili zhodnotit, jak vypadá situace ve všech těchto devíti zemích společně, abychom si udělali představu o tom, z kterých, v kterém z těch čtyř pilířů eh, se vlastně zaměřujeme hlavně na projekty a aktivity. A eh, ta zjištění nás poměrně překvapila, protože my jsme měli za to, že nějakých 70 eh, se zaměřovalo na pilíř nelegální migrace a obchodu s lidmi, ale ve skutečnosti ta situace vypadá tak, že je to pouze asi 30 ve všech těchto devíti zemích dohromady. Druhý pilíř, což je zajímavé, co se týče podpory, je pilíř eh, legální eh, migrace a řízení eh, regulární migrace, asi 25 A třetí pilíř maximalizace migračního dopadu na rozvoj a mobilitu a Nejnižší procento, 11 se týká ochrany a poskytování azylu. A já teď řeknu něco eh, vlastně na okraj. Během eh, těch debat, eh, během předchozího panelu zde zaznělo mnoho o svěřeneckém fondu EU a o tom, že většina těch, financování, těch financí jde na vlastně ochranu hranic. Ten eh, svěřenecký eh, fond EU a ty projekty, které jsou eh, financovány z tohoto svěřeneckého fondu, to, tyto informace jsou veřejně dostupné. My jsme učinili takovou malou analýzu, abychom viděli tu distribuci, to rozdělení, využití peněz, ale existuje významné procento financování ze svěřeneckého fondu, který se týká řešení samotných příčin migrace a rozhodně nejde na ochranu hranic a nebo na řešení problémů čistě eh, eh, v návaznosti na bezpečnost a Totež eh, také platí pro ten druhý kontext, kde máme pouze 42 milionů na projekt řízení hranic, jinak to všechno jde na ochranu. Na dalším slajdu máme přehled různých tedy eh, informací eh, podle aktivit, nejen tedy vyjádřeno v penězích. Tady máme i politické kroky. Zde vidíte tedy rozdělení podle těch devíti zemí signatářů partnerství pro mobilitu a vidíte zde také rozdílnou, rozdílné rozdělení. Vidíte, že Moldavsko a Maroko byli příjemci většiny eh, těch kroků. Jak toto vysvětlit? Ku příkladu eh, Maroko, tam je intenzivní bilaterální spolupráce a my eh, zde tady máme eh, zaneseno tedy prostě jakékoliv financování na migraci, které jde eh, vlastně skrz tu bilaterální dohodu a nebo tedy od nějakého členského státu. Na další průsvitce máte přehled o tom, jak vypadají různé podkategorie podle těch signatářů na základě společné analýzy, kterou jsme provedli v rámci e, společné dohody o partnerství pro mobilitu. Ti z vás, e, kteří by se na to chtěli podívat detailněji, tak můžete. Podívejme se na migrační iniciativy. Vidíme tak e, jejich 50 na rozdíl od eh, vlastně 52 iniciativ, které se týkají ochrany hranic. To je jenom takový povrchní obecný obrázek, do podrobností nepůjdeme. Co je zajímavé, a to bude na dalším slajdu, eh, také jsme sledovali počet kroků eh, se zaměřením na návraty. A zde vidíte, že na rozdíl od 504 intervencí ve všech těch devíti signatářských zemí společně. Tady máme pouze 17 tedy akcí, které e, jsou e, pouze návratové a vidíme, že jenom pět z těchto devíti zemí e, vlastně spolupracuje na té návratové politice, ostatních se netýká. Tolik tedy k takovému eh, rychlému přehledu. Teď jen několik slov na vysvětlenou partnerství pro mobilitu a jakým způsobem se provádí. Eh, v úvodu jsem řekla, jak vypadají výsledky analýzy, kterou jsme provedli a nyní probíhá proces, o kterém budou ještě Eh, hovořit další řečníci a eh, snažíme se hodnotit a zefektivnit eh, způsob provádění dialogu s těmito zeměmi. Jednoduše řečeno, není dobré se setkávat pouze na té nejvyšší úrovni, je potřeba Eh, udržovat eh, trvalou diskusi i na eh, úrovni odborné, tak, aby se ty projekty odstartovaly a realizovaly. A tady na tomto slajdu vlastně je přehled v takové takzvané výsledkové tabulce, která je tedy takovou momentkou skutečného stavu. Tady hovoříme o mechanismech, Eh, ty výsledky je možné aktualizovat na základě aktuálních výsledků eh, v jednotlivých zemích. Co se týče eh, vlastně výsledků a dosaženého prospěchu, máme třeba podporu ve změně politiky, zvýšenou mobilitu, posílení národní institucí, jejich eh, kapacit, eh, postup při eh, dialogu o vízech. Generální ředitelství pro vnitro vypracovává celkový rámec politiky, ale máme zde tedy významné partnery, kolegy z ICMPD, kteří nám pomáhají toto vše realizovat a já teď předám slovo Olegovi, aby vám vysvětlil, jak se toto konkrétně provádí v praxi. Děkuji, dobrý den všem a jménem ICMPD vám chci poděkovat za příležitost se účastnit této akce a podělit se s vámi o zjištění, co se týče provádění všech těch devíti partnerství pro mobilitu. E, nám byl, my jsme středisko pro migrační politiku a rozvoj a máme na starosti tedy e, tedy facilitu pro eh, eh, partnerství pro mobilitu, je to tedy zkratka MPF, ale je to něco jiného než ta zkratka stejná, která byla eh, používána během toho prvního panelu, takže na ten rozdíl chci poukázat, na rozdíl mezi těmito dvěma zkratkami. Celý ten program, ta facilita, je financována DG Home a e, my, Mezinárodní středisko, ji realizujeme a cílem je zajistit e, co možná největší operativnost všech těch partnerství pro mobilitu. Předtím, než budeme hovořit o programu samém, dovolte několik slov e, o jeho důležitých rozměrech, které přispívají existenci všech partnerství pro mobilitu a také k tomu, jak tento program může, být, může podpořit a posílit stávající dialog, který vznikl díky partnerství pro mobilitu. Ta první rozměr se týká institucí. Víme, že jako rámec pro spolupráci je eh, partnerství pro mobilici poměrně složitý, co se týče procesu dialogu, ale jde i o, to, i o vytvoření nových forem eh, spolupráce mezi Evropskou unii, jejími agenturami a zeměmi. Aby všechny tyto procesy fungovaly, je důležité zapojit maximum zúčastněných subjektů v celém spektru, aby bylo možné utavit co nejsilnější partnerství, která eh, budou mít důvěryhodné nástroje. A co se týče praktických aspektů, když eh, porovnáme země východního partnerství, těch je pět, a eh, pak ještě jižní partnerství, vidíme, že v tom východním sousedství eh, celé to institucionální uspořádání, které přispívá k provádění partnerství pro mobilitu, je silné, silnější a země východního sou, sousedství se snaží vytvářet jasné koordinační struktury, které by zajišťovaly, aby tato partnerství šlo správným směrem a aby přinášelo ten prospěch, který je kýžený. Jak řekla Graciela, my máme takzvanou architekturu partnerství pro mobilitu na dvou úrovních, místní, které se koná eh, v těch zemích eh, signatářských, kde má Evropská unie delegace, a ta druhá úroveň, ta je politická, eh, to jsou ta setkání na vysoké úrovni, tam je ta politická dimenze, hovoří se tam o obecném směru partnerství pro mobilitu. A zároveň, co se týče koordinačních struktur a institucí, my jsme dospěli k závěru, že čím lepší je koordinace, tak tím lepší je také kvalita dialogu a spolupráce. A posléze uvidíte, že v rámci eh, MPF také realizujeme největší a eh, nejlepší počet eh, veškerých akcí na východě. Vidíte, že institucionální uspořádání je tam mnohem silnější a že je potřeba se, se více zaměřit na tento důležitý rozměr. Partnerství pro mobilitu eh, vlastně se eh, týká vyrovnávání a posilování nejrůznějších zájmů a očekávání a to není nic jednoduchého. Eh, je to citlivé téma, návraty, víza a tak dále, migrace je velice ožehavé téma a to vše je součástí vlastně, spadá to pod to obecné téma partnerství pro mobilitu. Nabízí se tedy eh, otázka, jak eh, přinést vlastně k jednom, přivést k jednacímu stolu všechny tyto zúčastněné subjekty, které někdy mají rozdílné zájmy a hlediska. Eh, nejprve tedy je důležité vytvořit sdílené cíle a sdílené přístupy k provádění partnerství pro mobilitu, ale také Eh, sdílet závazky a odpovědnosti. Partnerství pro mobilitu by mělo vyrůstat z transparentnosti a důvěry. Eh, důvěra je důležitá od počátku, ale je potřeba ji pěstovat i především během provádění partnerství. Dalším prvkem, kterému se musíme více věnovat, je, jak zajistit vyvážené přístupy při provádění tohoto nástroje pro spolupráci a rovnováha je důležitá, co se týče tematických oblastí, abychom splnili očekávání partnerských zemí. A také bychom měli eh, sledovat vývoj partnerství pro mobilitu jako nástroje. Eh, kroky, které eh, byly realizovány v počátku, byly, vlastně vycházely hlavně z oblasti bezpečnosti, to už bylo před deseti lety. Ale to zaměření se mění, protože národní priority a národní zájmy eh, partnerských zemí se v čase vyvíjejí. Takže kdybychom se podívali, jak si prostě z vrchu na veškerá ta partnerství pro mobilitu, tak vidíme, že se podporují akce na eh, rozvoj migrace, a s velikou radostí jsem vyslechl jeho excelenci velvyslance z Tuniska, který také hovořil o tomto důležitém rozměru. Eh, jednou z největších eh, výhod rámce pro partnerství v mobilitě eh, byla, bylo vypracova, vypracování vlastně strategií pro migraci v těchto partnerských zemích. A to je důležité, protože díky tomuto konkrétnímu příspěvku nyní zájmy a národní priority partnerských zemí jsou eh, vlastně ve shodě s partnerstvím pro mobilitu jako takovým. A eh, Moldavsko, eh, Gruzie, Kapverde a Arménie od doby vlastně podepsání si i vypracovali vlastní politiky v tomto směru. K tomu přistupuje i skutečnost, že partnerství pro mobilitu je flexibilní nástroj a zabývá se všemi aspekty migrace holisticky. A vzhledem k tomu, že nabízí jasný rámec umožňující partnerům eh, mluvit o jejich myšlenkách a prioritách, ale umožňuje také vytvořit konkrétní kroky, které by podpořily realizaci těchto myšlenek signatářských států pomocí konkrétních projektů a akcí. A poslední rozměr se týká skutečnosti, že tato partnerství mohou být inovativní. Ku příkladu některé členské státy zavádějí inovativní politiky a kroky, zvláště co se týče zapojení diaspory v některých zemí, eh, cesty legální migrace a úloha eh, našeho centra a generální ředitelství pro vnitra je zajistit přidanou hodnotu a klást větší důraz na partnerství v mobilitě. A co se týče MPF jako programu, jako nástroje pro financování, my se snažíme e, využívat e, osvědčené postupy a Eh, dobré výsledky práce z minulosti. Máme více než 500 různých kroků, které byly podpořeny a financovány eh, všemi těmi partnerstvími pro mobilitu a z toho jsme se eh, mnohému naučili, to bude možné v budoucnu využít a použít v jiném kontextu. Je potřeba konsolidovat důležité aspekty partnerství pro mobilitu. Tady stojí za zmínku, že je třeba i nadále eh, rozpracovávat mechanismy eh, koordinace z těch devíti partnerských zemích jenom několik málo má vypracované skutečně eh, koordinační struktury a proto bychom tomu měli věnovat více úsilí. I nadále bychom měli obecně podporovat realizaci všech těch devíti partnerství pro mobilitu. Eh, některé země si vedou lépe než jiné a naším úkolem také je zajistit, aby, eh, abychom eh, dosáhli rovnováhy mezi tím východním a jižním sousedstvím. Chceme také dosáhnout eh, vzájemného doplňování mezi těmi různými nástroji financování, protože eh, tyto nástroje nemohou financovat nějaké velké eh, kroky. Ty jsou cílené na drobné intervence a proto spojujeme síly s dalšími službami komise a jde také o to zajistit koherentnost na celkové, celkové úrovni komise. MPF v zásadě se dělí eh, do takových eh, různých eh, pramenů. Za prvé poskytujeme granty členským státům na konkrétní akce a aktivity ve všech devíti členských státech mobility. Nebudu mluvit o detailech provádění, to není cílem této debaty, ale odstartovali jsme výzvu k podávání nabídek v členských státech, z něhož, z které mohou vyplynout projekty, které bude možné realizovat ve specifické nějaké partnerské zemi. Tady máme nějaké příklady z východního partnerství, máme tam šest takových akcí Arménie a e, Francie, tam je návratový projekt, Švédsko má podobný projekt na podobné téma. Dále Estonsko provádí projekt v Gruzii, to se týká asilových postupů, Rumunsko právě dokončilo projekt s Moldavskem, co se týče ochrany hranic. E, jich e, Itálie provádí projekt mezi Tuniskem a Marokem, co se týče cirkulární oběhové migrace, takže vidíte, že MPF je skutečně různorodý, co se týče výběru témat i různých eh, partnerských zemí. A závěrem chci říci, že máme také eh, jeden pramen, který se týká horizontálních aspektů Tady jsme právě zahájili hodnocení čtyř partnerství pro mobilitu. Od vzniku tohoto nástroje v roce 2008 proběhlo pouze jedno vyhodnocení v roce 2012, to se týkalo partnerství s Moldavskem a proto je důležité se věnovat tomuto hodnocení, abychom skutečně věděli, čeho se podařilo za těch téměř 10 let partnerství pro mobilitu v těch jednotlivých zemí a abychom také docenili, jakým způsobem se tato platforma pro spolupráci s těmito zeměmi může vyvíjet eh, v budoucnu. Jak řekla Graciela, chceme zorganizovat takovou akci, která se ohledne do historie, ale také se bude zabývat eh, budoucím možným vývojem eh, tohoto partnerství. Tolik ode mě a velice rád odpovím na vaše dotazy. Děkuji. Prosím, máte možnost klást dotazy na jeho excelenci pana velvyslance Šarifa a další kolegy z DG Home, paní Veržia. Děkuji, pane předsedo. Děkuji našim třem řečníkům. Nejdříve se obrátím na pana šerifa vzhledem k mému zvláštnímu zájmu o, tu, o Tunisko. Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby nám řekl trošičku více o stavu postupu na dohodě. Diskuze probíhají, ale jisté věci ještě dořešeny nejsou. Já si myslím, že skutečná dohoda o mobilitě musí vycházet z rovnováhy a partnerství. Já jsem si vyslechla vaše výhrady. Vím, že se to týká především návratu, readmise státních příslušníků třetích zemí. Slyšela jsem také, že zdůrazňujete to, co bych označila za liberalizaci krátkodobých víz, víz pro krátké pobyty, což mně připadá zcela přirozené. Všichni, co na tom pracují, vědí, že takováto liberalizace vůbec nemění nic na pohybu mezi těmito dvěma zeměmi nebo mezi jakýmikoliv dvěma zeměmi. To jsme viděli i na Balkánu. Já bych řekla, že navíc teď zavádíme ETIAS. Já s tím sice nesouhlasím, ale stejně se to zavede. Pak eh, tam budou ta takzvaná loukostová víza, tak tomu říkám já. Myslím si, že to všechno by mohlo být inteligentně rozděleno s ohledem na Tunisko. Jak to vypadá s tuniskými studenty, to by mě zajímalo. Protože jak když si čtu statistiky o celé Africe, především tedy o Magrebu, tak jsem zaskočena tím, že čím dál méně studentů, afrických, magrebských studentů, přichází do Evropské unie. Já jsem francouzská a Francie je první destinací afrických studentů, bez ohledu na to, z jaké země pocházejí. Zatím to ještě není dramatický pokles, ale pokles to je, takže mě by zajímalo, jak se na to díváte vy. A teď mezinárodní image. Evropské unie, ten bude také poznamenán tím, že studenti, zahraniční studenti přijíždějí studovat eh, do Evropské unie v čím dál menším počtu. To rozhodně není dobré pro náš image. Vy jste také říkal, že dokonce lidé, kteří přijíždějí z vízy, nebyli vpuštěni do Evropské unie, takže k tomu by mě také zajímalo více informací. A potom, když jsme byli v Tunisku, tak jsme se setkali s migranty ze subsaharské Afriky a mnozí nám říkali, že mají problém vrátit se do své země, protože v okamžiku, kdy by dobrovolně odjeli, tak by na ně byla uvalena velmi velká pokuta. Já si myslím, že to tedy není úplně v souladu s tou vaší pozicí, že odmítáte příslušníky třetích zemí, takže kdybyste nám o tom mohl něco říci. K otázce partnerství mobility. Já úplně nechápu tu dohodu o mobilitě s Běloruskem. Promiňte, ale Bělorusko je jedinou evropskou zemí, která není členem Rady, Rady Evropy. Takže mě trochu konsternuje, že Evropská unie vyjednává dohodu o mobilitě s Běloruskem. Já chápu, že jsou přizpůsobitelné, že jsou na míru, že jsou flexibilní, ale proč Evropská unie a ne Polsko uzavře dohodu o mobilitě s Běloruskem? Jaké toky jsou tím ovlivněny? A jakých zemí se to týká? jaká je přidaná hodnota Evropské unie. A ta otázka platí pro všechny dohody, ta otázka té evropské přidané hodnoty, protože já mám čím dál více pocit, že Evropská unie tady nahrazuje členské státy a jedna místo členských států na jejich místě, aniž by tady byla jakákoliv přidaná hodnota. My jsme svěřeneckému fondu vytýkali, že dělá politiky bezpečnosti na úkor rozvoje. To my neříkáme. My neříkáme, že svěřenecký fond se věnuje hlavně bezpečnostním politikám, ale říkáme, že část rozvojové pomoci je odkloněna do svěřeneckého fondu na bezpečnostní politiky. To jsou peníze z Evropského rozvojového rozpočtu, potom jsou směřovány do svěřeneckého fondu a potom už nejsou vynaloženy na rozvoj, i když tedy většina pořád ještě na ten rozvoj vynaložena je. Nicméně je zde spronevěřena část eh, těchto prostředků na rozvoj. A také jsem úplně nepochopila, jaké plus přináší Facility program. Vy říkáte, že je třeba rozlišovat mezi těmito dvěma zkratkami. Možná tomu já dobře nerozumím, ale nevím. Viděla jsem všechny ty tabulky, 500 akcí, moc hezká čísla. Já myslím, že by bylo dobré, kdybychom měli skutečnou pracovní schůzku na toto téma, abychom bod po bodu viděli, čemu tyto akce odpovídají, protože v těchto hezkých tabulkách můžete prezentovat prakticky, co chcete, co to znamená z hlediska financování, z hlediska hodnocení. Já si myslím, pane předsedo, že by si to zasloužilo pracovní schůzku. Aha, ale pane předsedo, vy nemáte sluchátka, takže vy mi asi vůbec nerozumíte. Já mám ale na vás osobní poznámku. Já rozumím taky francouzsky, víte. Poté, co jsme byli v tom Tunisku, tak už jsem vám začala rozumět i ve francouzštině. Já bych byla ráda, kdybychom měli skutečnou pracovní schůzku na toto téma s kolegy, kteří mají zvláštní zájem o tuto otázku. Myslím si, že tento briefing je nutný k tomu, jestli chceme postoupit vpřed. A to si myslím, že v tom spočívá skutečná kontrolní práce parlamentu, abychom věděli, k čemu se používají peníze Evropské unie. Zemi od země, akci od akce. Děkuji, Marie Kristin. Samozřejmě nikdo nemůže ignorovat vaše prezentace. Pane velvyslanče, ještě pan Polízy a potom po, pan Polieze. Děkuji, já budu velmi stručný. Já jsem chtěl se zeptat pana velvyslance, který ve svém vystoupení odkázal na dohodu s Itálií, pokud je o zařízení, tak by mě zajímalo, jaká dohoda byla uzavřena a jaká je tam finanční výše závazku ze strany Itálie. Děkuji. Já začnu tím jednodušším. Je to dohoda, která byla uzavřena 4. 4. 2011 po té vlně 25 mladých Tunisanů, kteří přistáli na Lampeduse i trochu jinde. Jedná se o sumu 200 milionů eur. Jednalo se o nákup zařízení, lodí, čtyřkolek, automobilů a to hodně pomohlo obnově zařízení a úsilí o dosažení bezpečnosti. Na druhé straně také došlo nejdříve k dobrovolným návratům, protože mnozí z těch, kteří takto vycestovali, se vrátili dobrovolně. Takže je to dohoda, kdy se vrací asi 30 lidí týdně tak jsme chtěli to číslo navýšit, ale většina z těch 25 tisíc vrátila do Tuniska, většina z nich také dobrovolně. Bohužel stovky jsou pořád ještě ve vězení nebo v detenčních centrech. Stejně jako tady v Belgii, tady asi stovka mladých, kteří jsou drženi, zadržováni. Theo Franken se mě ptal, jestli je můžeme všechny nasadit do letadla a poslat zpátky. Já jsem řekl, já vám nemohu takto odpovědět bez konzultace s úřady. Mnozí tvrdí, že jsou Tunisané, ale nejsou, takže musíme to nejdříve potvrdit, otisky a tak dále. Potom je můžeme dát propustku, jinak ne, tak rozhodně nejde, abyste všechny nasadili na jednu loď protože potom by to byla druhá revoluce v Tunisku. Pokud jde o studenty, paní Veržia, mm, je velmi těžké dostat výzum, ale záleží to na zemi a možná proto počet studentů klesl. Ale záleží to na zemi. Třeba v Německo nám tu situaci usnadňuje. Je to mnohem jednodušší než eh, s Francií. A také jsou zde žádosti evropských, amerických i japonských univerzit pro ty nejnadanější, potom ty univerzity vlastně navštěvují Tunisko a berou nám to nejlepší. To je trochu škoda pro Tunisko, protože možnosti návratu jsou trochu obtížné. Pokud někdo v Evropě se dostane do dobré situace, no tak zůstane v Evropě jinak se do Tuniska vrátí. Pokud jde o africké migranty, já jsem o těch pokutách vůbec nic nevěděl, takže je mi líto, že vám nemůžu odpovědět. Děkuji. Um, um, ano. Toto byly, pane velvyslanče, schůzky, které byly uspořádány nevládními organizacemi, a my jsme tam slyšeli určité informace, které vám můžeme prezentovat. Do Tuniska jsme měli skutečně extenzivní služební cestu, za což vám a vašim kolegům děkuji. My chápeme, že vaše země je pod tlakem, ale migranti také trpí, což se uznává. A jak říkám, máme určité informace, které vám klidně budeme prezentovat eh, co do těch zjištění eh, ze strany migrantů. Někteří z nich, jak eh, říkala i paní Veržia, byli zadržováni, byli tedy pozváni tuniskými rodinami, aby se dostali z té hrozné situace, ale mnoho z nich tou byrokracií vyloženě trpělo. Takže jestli vás to zajímá, můžeme vás informovat tak. A možná ještě jedno slovo na závěr od eh, paní kolegyně, eh, paní Erice, no dobře, eh, velice rychle, k Bělorusku. V zásadě mandát toho partnerství mobility byl ve strategickém plánu DG NIR a zaměřovali jsme se hlavně na otázky bezpečnosti. Nicméně k tomuto konkrétnímu bodu se, jestli chcete, vám ještě zeptám interně a pak vás budeme informovat ohledně toho odůvodnění. K tomu druhému, tedy k podpoře toho, a co to je řízení hranic, my to chápeme tak, že máme určitá striktní kritéria, která kolegové v DG NIR sledují. A toto financování stále spadá do té položky ODA. Nicméně myslím si, že kolegové z ostatních služeb budou jaksi pertinentnější. Eh, co se týká odpovědi na tuto otázku. A ta třetí věc, to se týkalo těch tabulek a výsledků. Podívejte, já si myslím, že bychom bez problému mohli uspořádat nějakou technickou zkusku, kde vám vysvětlíme to racionále, ale pro informaci. Naše práce je hlavně pokrýt ta rozhodnutí, která již byla přijata. Takže mnoho z těch kroků, mnoho z těch akcí, které, o kterých jsme informovali, to pochází z toho běžného programování ENI během, tedy prostřednictvím konzultací. Ale samozřejmě, pokud máte někdo nějakou představu o tom, kde by mohla být další předná hodnota, mohlo by nás to lépe vést v rámci finalizace té architektury. Každopádně jsme otevření vůči konstruktivní diskuzi. Děkuji. Vaše materiály budou k dispozici na webových stránkách vaše eh, prezentace. Děkuji i za, tu extenzivní, eh, za ty extenzivní zprávy o té nedávné eh, návštěvě. To eh, nám velice pomohlo. Takže díky vám i kolegům z DG Home a jdeme na další část dnešního dopoledního zasedání. Poprosím řečníky, aby přišli za řečnický stůl. Bude to pan eh, Dragostu Tudorače, pan Leggeri a pan Luis. Prosím, pojďte sem k nám. Děkuji vám jinak, kolegové, za trpělivost. Jak vidíte, máme spoustu řečníků. Díky všem za příspěvky. So in the third panel, um, we tak, v rámci třetího panelu se zaměříme na velice problematické téma politika návratu. Během roku 2017 komise vydala několik sdělení a doporučení, jak víme, k takzvané účinné politice návratu EU. Poslední doporučení z 27. září obsahuje revidovanou e, společnou příručku o návratech, která má být používána úřady v členských státech při provádění návratu a související činnosti. Za parlament jsme opakovaně žádali v našich usneseních, aby se zajistila účinná implementace této legislativy ohledně návratu jak kolegové vědí, v těchto usneseních bylo uznáno, že je potřeba zlepšit účinnost systému návratu EU, ale pozice parlamentu byla, že návraty migrantů by měly být prováděny eh, pouze za bezpečných podmínek při plném dodržování základních a procedurálních práv a pouze do zemí, které jsou považovány za bezpečné pro ty migranty. Tolik tedy eh, z mé strany k tomuto složitému tématu. Teď nás zajímá, co nám k němu řeknou naši, naši hosté. Věříme, že to vyvolá zajímavou debatu. První je Dragos Tudorače, šef odboru pro nepravidelnou migraci a politiku návratu z DG Home. Máte maximálně 10 minut, prosím. Děkuji, pane předsedo. Přeji všem hezké poledne. Jak jste správně řekl hned na začátku, systém návratů je podmíněn řadou společných komplexních faktorů, závislostí, které jsou v členských státech na úrovni EU, ale také v zemích původu a v transitních zemích. Řekl bych, že v dvou prvních panelech dnešního dopoledne a v dalších debatách o otázce spolupráce jste již poměrně intenzivně hovořili o tom, jak e, tato vnější část politiky návratů funguje. Minulý týden jste tady měli zástupce generálního ředitele, který hovořil o konkrétních opatřeních a o, nezávislých, e, o nezávazných dovoda, dohodách, které máme. A vím, že následovala poměrně intenzivní debata. Rovněž jsme minulý týden, ale také v diskusích s komisařem Avramopulem hovořili o tom, že tento program je součástí našeho politického rámce, eh, přičemž hlavním záměrem je zachraňovat životy, solidarita a ochrana, ale také odpovědnost za návrat těch, které shledáme neoprávněnými migranty do států EU. O vnějších aspektech readmisí už jste hovořili a já se proto teď zaměřím spíše na tu interní součást, tedy to, co se děje v členských státech uvnitř EU. Je zde takový komplex národních systémů návratů, do kterého zapadá i příspěvek institucí EU a EU jako celku. Začneme regulačním rámcem. Jak víte, velice dobře, od roku 2008 máme směrnici o návratech EU, kde se stanovuje ten společný základ, ty pojistky, pravidla, která musí fungovat na mezinárodní úrovni pro všechno, od určení případů pro návraty až po samotnou implementaci návratu jako takového. Je to legislativa, kterou nezná nikdo lépe než vy v tomto výboru. Nebyla to jednoduchá vyjednávání, trvala poměrně dlouho, než jsme dospěli k finálnímu textu, ale od roku 2008 právě toto představuje základ pro fungování systému návratů v EU. Jakožto strážkyně regulačního rámce se komise zaměřuje na otázky transpozice této legislativy a na praktická řešení a skutečné procedury, jakými se řídí orgány členských států při řešení návratu. V rámci šengenské reevaluace provádíme národní hodnocení a to na tomto základě. V roce 2015 jsme provedli eh, šengenská hodnocení v Rakousku, Belgii, Nizozemsku, Německu a Lichtensteinsku. Eh, v těchto misích, tedy od roku 2015, eh, již byly předloženy akční plány členských států s nápravnými kroky a my už máme tedy hodnoceno, do, dokončeno to hodnocení adekvátnosti. V roce 2016 to bylo Lucembursko, Itálie, Řecko, Chorvatsko, Malta a Francie. Plus dvě další neohlášené návštěvy v Kali, ve Francii a v Německu. Všechny tyto mise, kromě té neohlášené v Německu, jsou již ve fázi akčních plánů a Aktuálně tedy eh, pro, probíhá to šetření adekvátnosti. V roce 2017 jsme eh, navštívili Dánsko, Island, Švédsko, Portugalsko, Španělsko a Norsko. A jedna neohlášená návštěva proběhla v Maďarsku za účelem zjištění podmínek v zadržovacích zařízeních. Hodnocení, eh, vyhodnocování těchto zpráv stále probíhá. Na rok 2018 plánujeme zbytek členských států, Švýcarsko, eh, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Finsko a s tím dokončíme první cyklus eh, těch šengenských hodnoticích misí eh, na téma návratu. Byl to velice ambiciozní plán, chtěli jsme dokončit do tří let hodnocení všech členských států, abychom si udělali faktický základ pro hodnocení naší politiky a jejich vývoje eh, a implementace na národní úrovni. Evropský parlament, stejně jako národní parlamenty, dostávají všechny tyto zprávy, tak jak pro ta plánovaná, tak ta neohlášená hodnocení. A pokud správně chápu, 6. prosince budeme přizváni před šengenský podvýbor, abychom za zavřenými dveřmi prezentovali eh, práci a její obsah tedy co se týče našich hodnocení, přičemž eh, se tohoto úkolu eh, s radostí zhostíme. Ale teď ten regulační rámec. Je důležité zmínit nařízení přijaté komisí v březnu 2017, předseda už o tom hovořil. Z našeho hlediska se jednalo o velice důležitý dokument, protože nám umožnil navázat na hodnocení těch šengenských misí, navázat na naše zjištění z těchto misí a navázat na doporučení pro členské státy jak tyto mohou lépe cílit a přizpůsobit svá opatření, své cíle a své administrativní postupy v této oblasti. Naším hlavním cílem bylo dosáhnout vyšší administrativní soudržnosti vzhledem k tomu, jaká je realita v některých členských státech a vzhledem k tomu, že velká část neefektivností pochází z neharmonizace Eh, administrativních postupů v oblasti návratu. Prostřednictvím tohoto doporučení se také snažíme dosáhnout lepší koherentnosti a předvídatelnosti co do eh, použití například eh, předběžného zadržení, předběžné vazby, pokud je to nutné, a chceme zajistit chartu základních práv EU. Chtěli jsme rovněž dosáhnout uniformnější aplikace definic nutných a dobrovolných návratů a souvisejících balíčků a programů implementovaných v členských státech. Rovněž jsme chtěli dosáhnout lepšího využívání zákazu vstupu, tak jak se to reguluje ve směrnici o návratech. Členské státy vzaly na vědomí tato doporučení a už za maltského předsednictví byla vypracována taková matice, kde členské státy informují o tom, jak hodlají e, začlenit tato doporučení do svých národních postupů a praktik. A jako další krok, jak už také o, um, oznámil pan předseda, byla ta příručka o návratech, která byla součástí e, sdělení komise ze září. Nemyslím, že bych vám říkal něco nového. Některé členské státy už předem ohlásili eh, určitý odklon od směrnice o návratech. My jsme byli proti, protože jsme přesvědčeni, že účinnější systém návratů. Eh, je dosažitelný pomocí stávajících nástrojů a pravidel, dokud členské státy budou připraveny více investovat do harmonizovanějších národních postupů, tedy jak na úrovni členských států, tak na úrovni EU. Protože jsme viděli e, v rámci šengenských misí, tedy většinu národních systémů v praxi, uznáváme, že jsou určité osvědčené postupy v členských státech. Tedy všechno, co se doporučuje, na papíře zde v Bruselu je v terénu možné. Samozřejmě si to žádá snahu, jak politickou, tak operační, ale myslíme si, že změny jsou již nastartovány. Co se týká operačních aspektů politiky návratu, kom, eh, sdělení eh, Radě a Evropskému parlamentu ohledně plnění Evropské agendy o migraci z 27. září eh, identifikuje druhý, druhého důležitého aktéra v tomto systému na úrovni EU a to je Evropská pohraniční a pobřežní stráž. Je tady pan Ledgery, který vás o tom jistě bude informovat více. Z naší stránky komise zdůrazňuje roli této agentury v rámci nového mandátu přijatého tedy v platnosti od roku 2016. Myslíme si, že tato role by mohla být využita rychleji. Musíme říci, že agentura pobřežní a pohraniční stráže EU podnikla důležité kroky vpřed. Čísla hovoří za vše Ehm, hovoříme o několikanásobném navýšení všech indikátorů v oblasti návratu. Nebudu se tím zabývat do detailu, jsem si jist, že eh, pan výkonný ředitel Ledgery vás o tom bude informovat sám. Eh, co se týká dalších kroků, budoucnost politiky návratu je propojená s budoucností eh, celé té otázky migrace. Jak už bylo řečeno, všechny tyto složky spolu souvisejí. E, Vše, co děláme v oblasti solidarity, azylu, všechno to bude mít dopad i na to, jakým způsobem budeme aplikovat, zvažovat a případně modifikovat naši politiku návratu. Návraty budou pokračovat, jak už tady zaznělo dnes dopoledne, budou i nadále úzce propojeny s naší vnější politikou, bude to záviset na spolupráci s klíčovými zeměmi původu a transitními zeměmi. Na úrovni komise jsme i nadále otevřeni konstantnímu monitorování a informování o všech těchto aspektech a jak jste si možná všimli, v rámci té poslední zprávy, kterou jsme přijeli před dvěma týdny, konsolidujeme eh, zprávy v těch silných a slabých webových stránkách celé té problematiky migrace, protože vám chceme pravidelně moci poskytovat komplexní náhled na všechny ty kroky, které podnikáme v oblasti imigrace. Děkuji vám mnohokrát za pozornost, těším se na otázky. Ano, ano, otázky přijdou nakonec eh, po celém panelu jako další. Je zde Fabrice Leggeri, výkonný ředitel Evropské pohraniční a pobřežní stráže Frontex. Vítejte, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, vážení poslanci, za tuto příležitost eh, vysvětlit, co dělá Evropská agentura pro ochranu hranic a pobřežní hlídky Frontex. To už říkal pan eh, Tudoraš eh, za komisi. Politika návratu je jednou složkou řízení migrace. A teď je zakotvena v mandátu Frontexu pro naši agenturu a tento mandát byl minulý rok rozšířen. Uvedu pár čísel. Počet eh, letů, kterých zorganizovala agentura letošní rok, eh, dosáhl 300. Počet eh, nelegálních migrantů, kteří byli navráceni za podpory agentury, už dosáhl 2500 letošního roku. Minulý rok za celý rok agentura podpořila členské státy v tom, že navrátili 10 700 migrantů a minulý rok agentura uspořádala 232 letů. Pokud porovnáme čísla s rokem 2015, tak je to ještě zjevnější, že Evropská unie jako taková rozvinula svou návratovou politiku, Více než pětkrát jsme zvýšili to, co je možno agentura udělat, eh, co může agentura udělat na podporu členských států v této věci. Rozhodnutí o návratu je ovšem na národní úrovni. Pouze národní orgány, pouze členský stát může rozhodnout, která osoba se musí vrátit. To je tedy důležitý prvek. Ukazuje to, že je nutný jednotný evropský přístup v této věci, kdy členské státy, komise a naše agentura úzce spolupracují. Pokud jde o operační aktivity, Pomáháme při identifikaci. Já se k tomuto tématu ještě později vrátím, protože jednou z výzev je náležitě identifikovat migranty, abychom byli schopni rozhodnout, jaká je jejich země původu, určit tedy, jaká je jejich země původu a získat cestovní doklady ze země původu. Agentura poskytuje dopravu letadly, které dávají k dispozici členské státy. Ale teď máme vypsáno výběrové řízení a velmi brzy, možná už v lednu, budeme moci sami si najímat letadla v kontextu Prohlášení EU Turecko. Také agentura podporuje dopravu trajekty, aby podpořila řecké úřady. V roce 2017 zatím bylo z řeckých ostrovů do Turecka převezeno 650 lidí Frontexem kontextu tohoto prohlášení EU-Turecko. Máme také různé strategické diskuze, které jsme vedli minulý týden společně s komisí. Agentura navrhuje členským státům jisté operace a akce na posílení této spolupráce, tohoto trojuhelníku členské státy, komise, agentura. Například výměna informací mezi národními orgány komisí a agenturou ta by měla být posílena. Pokud agentura bude moci organizovat a plánovat své vlastní čartrové lety, tak je nutno, aby znala destinace a jak vypadá plán, kdy by se ti migranti, kteří jsou určeni k návratu, kdy budou k návratu připraveni. Do toho my tedy nemůžeme vstupovat do toho rozhodování, ale členské státy musí oznámit agentuře počet, eh, časový plán, původ, to znamená tedy destinace toho letu. Komise navrhuje, že nám předá informační systém JAMA a na základě toho tedy budeme pracovat a to je jeden z hlavních bodů akčního plánu, který byl navržen na správní radě agentury. Včera také proběhla strategická diskuze na EASO, vedení EASO, protože další z výzev při řízení migrace v EU je fakt, že počet migrantů, kteří žádají o azyl, je velmi vysoký, zatímco počet lidí, kteří dostanou statut uprchlíka, je mnohem nižší. Lidé, kteří nedostanou statut uprchlíka, většinou nedostanou povolení k pobytu. A to je právě cílem návratu. Proběhly také strategické diskuze s EASO a s národními orgány zodpovědnými za azyl, abychom byli schopni lépe si vyměňovat informace, aby odmítnutí žadatelé o azyl mohli být zařazeni do návratového systému. Taková je tedy současná situace. A teď bych rád přistoupil k jiné otázce, která je možná zajímavější v kontextu tohoto slyšení. Souvisí to se spoluprací s třetími zeměmi a s tím, jak implementujeme ustanovení v oblasti návratu. Agentura samozřejmě jedná pod záštitou evropské zahraniční politiky v úzké spolupráci s komisí a s SVČ, pokud jde o implementaci readmisních dohod. Agentura většinou svými odborníky podpoří komise, když komise vyjednává o readmisní dohodě a také se účastníme pravidelného společného výboru se třetími zeměmi. Máme pracovní uspořádání, které je podepsáno agenturou. V některých těchto dokumentech je příloha o návratech, tak je tomu například v případě Nigérie, tam agentura před několika lety byla schopna navázat dobrou spolupráci. Není tomu tak vždycky. Také pracujeme s Evropským regionálním styčným úředníkem a styčnými úředníky členských států, styčnými důstojníky a máme také styčné důstojníky, kteří do budoucna budou schopni sehrát svou roli v oblasti návratu. Pracujeme také na kolektivních návratech, které sice provádí agentura, ale organizuje země původu. To je příklad balkánského regionu a také je to součástí budování kapacit, protože to pomáhá těmto zemím, aby se naučili, jak organizovat návratové operace, protože také mají výzvy a také musí organizovat eh, své vlastní lety aby navrátili své uprchlíky. Také organizujeme identifikační mise, pomáháme členským státům s doklady, s konzulárními orgány. Například eh, máme i dlouhodobé identifikační mise, které byly přizvány do Itálie. Potom máme krátkodobé mise tohoto druhu v jiných členských státech. Také bych rád zdůraznil, že všechny tyto akce jsou vedeny v plném souladu se základními právy. Agentura například vytvořila soubor monitorovacích nástrojů, hlavně u těch citlivých letů a u všech těch eh, letů, které provádíme, organizujeme, tak tam je nějaký zástupce z Evropy, který je pověřen monitorováním. Z evropské perspektivy skutečně potřebujeme komplexní přístup, pokud je o integrovaný návratový systém, což znamená, že národní orgány, komise a agentura si musí vyměňovat informace v reálném čase o všech aspektech návratové politiky, Agentura samozřejmě má zájem o operační data, ale zároveň musíme mít také širší přístup, jak to bylo diskutováno dnes dopoledne. Rozvoj je zásadní, aby se politika řízení migrace neomezovala pouze na návraty. v rámci jižního sousedství byl předložen plán také v kontextu Afrika Frontex eh, z pravodajské komunity máme také možnost eh, pomáhat těm africkým zemím, které chtějí spolupracovat, aby budovali své kapacity, aby spolupracovali v otázkách ochrany hranic. To často souvisí také s otázkou bezpečnosti na africkém kontinentu. Pokud chceme mít eh, přístup, který bude přínosný pro všechny, a tady hovořím o operačních aktivitách, které jsou v mandátu agentury. Musíme rozšířit témata a také najít bezpečnostní otázky, které úzce nesouvisí třeba s migrací, ale mají zásadní význam. Protože pro řadu zemí je bezpečnost problémem číslo jedna. Teď díky takovým eh, projektům, jako je AFIK eh, nebo jižní sousedství. Věřím, že díky tomu se nám podaří rozvinout náš profesní, profesionální dialog eh, v oblasti ochrany hranic. Je také nutné mít dlouhodobou rozvojovou politiku vůči těmto zemím. To není v působnosti agentury, ale z mého pohledu je to jasné a nemůžeme implementovat eh, dobrou eh, návratovou politiku, pokud všechny aspekty migrační politiky nebudou vyvážené, především vůči africkému kontinentu. Děkuji. Děkuji a posledním řečníkem je pan Ben Lewis eh, z úřadu Vysokého komisaře pro uprchlíky a lidská práva. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání. Moje prezentace se bude asi trochu uh, lišit od kolegů. Já nejsem evropský expert, já pohovořím o eh, znepokojení eh, Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, co se týče deportací, návratů, ať už dobrovolných či nucených, a potom také, co nám vadí na, obnovy, na obnoveném zaměření na návraty v Evropské unii. Často se říká, že eh, návraty jsou nezbytnou součástí dobře fungujícího systému migrace. A já bych tady Enet chtěl přerušit eh, a chci říci, že velké množství návratů jsou znakem eh, selhávajícího systému migrace. Máte-li, musíte-li vrátit nuceně, ať už nebo dobrovolně velké množství eh, lidí, tak to znamená, že něco selhalo. Buď je zde nedostatek bezpečných a přístupných kanálů migrace, anebo se lidé nedokáží uživit ve své vlasti, anebo se nedokáží vrátit sami. A proto je potřeba se nad tím zamyslet a je také potřeba si ujasnit, o čem hovoříme, když eh, vlastně hovoříme o těch takzvaných návratech, to je takové neutrální eh, slovo či eufemistické slovo, které je ochuzeno o ten vlastní obsah. My eh, monitorujeme návratovou, návratové postupy a budeme v tom i pokračovat v nadcházejících letech a eh, na první pohled vidíme, že ať už jde o nucený či dobrovolný návrat, často je ten postup velice násilný pro jeho Eh, pro lidi, kteří eh, vlastně jej jsou nuceni eh, podstoupit. Často se tito lidé rozhodně nevracejí do oblasti, která je bezpečná nebo kde budou chráněna jejich lidská práva. Vracejí se do zemí, které nejsou třeba ani jejich vlastí, neboli to vůbec neodpovídá ochraně lidských práv. a je potřeba si na rovinu říci, že návrat je pouhým eufemismem eh, k vyhoštění nebo vlastně k odstranění lidí, které si nepřejeme mezi sebou mít. Navracíme ty lidi do zemí, kde eh, existují historické či strukturální důvody, proč eh, vlastně tam mají lidé problém, problémy. A na základě tedy této optiky se podívejme na politiku eh, návratu a ochranu lidských práv. Eh, eh, za prvé je potřeba zdůraznit, že právo suverénního státu chránit své hranice není absolutní, protože je podřízeno mezinárodnímu právu, zvláště umluvám na ochranu eh, lidských práv, na ochranu důstojnosti, takže bez ohledu na motivy pro překročení hranic, metoda a bez ohledu na metody, eh, jimiž lidé hranice eh, překračují i přesto, že se odsnou ve státech, kam nepatří, kde jsou nelegálně, i tam mají právo na ochranu a na zachování svých lidských práv, neboli mezinárodní právo na ochranu lidských práv představuje mezinárodní rámec právní ochrany pro migranty. A tato práva je potřeba eh, chápat v jejich vzájemné, eh, vzájemné provázanosti a nedělitelnosti. A to, že tito lidé spadají pod mezinárodní právo oprchlíky, je nezbavuje vlastně výsad, e, kterým se těší, co se týče mezinárodního pracovního práva, humanitárního práva a tak a dalších práv. takže je potřeba si uvědomit, že e, tito lidé e, mají právo na mezinárodní ochranu a nemusí tedy rozhodně jít jenom o uprchlíky. Nemůžeme oblišovat mezi uprchlíky a všemi ostatní. Podobně eh, je tomu eh, s dětmi a ženami, eh, které podléhají rámci pro ochranu práv žen i co se týče pracovních migrantů. Neboli ta otázka je mnohem složitější než otázky žadatelů o azyl na jedné straně a všech ostatních na straně druhé. V této souvislosti hovoříme o právu na spravedlivý proces, zárukách na spravedlivé zacházení a o a o e, dobrovolných návratech. A vzhledem k tomu, že tato práva jsou e, nedělitelná, e, tito lidé mají vždy nárok na plné provádění všech těchto práv. Migranti, jako všechny lidské bytosti, mají nárok na tedy minimum občanských, politických, pracovních, kulturních práv a o kterých jsem třeba mluvil, jako je umluva o právech dítěte, úmluva o e, odstranění všech forem diskriminace žen a s výjimkou úmluvy o e, pracujících migrantech téměř všechny evropské země ratifikovaly e, tyto mezinárodní úmluvy, neboli mají právní závazek je naplňovat. A evropské země také převzaly závazky a povinnosti v rámci mezinárodního práva chránit lidská práva na svém území. A to platí pro všechny lidi na vašem území, včetně těch, kteří tam nejsou legálně. A také do toho spadá eh, omezování eh, těchto práv v rámci eh, politiky ESVČ. Když se tedy podíváme na určité eh, nedostatky eh, v tomto eh, směru. Úřad Vysokého komisaře pro lidská práva společně pro Vysokým komisařem pro děti se zabývají problémem evropských návratových politik, považují je za rizikové pro děti, mají pocit, že se dává přednost kontrole migrace před lidskými právy a e, toto zaznělo zcela jasně, zvlášť co se týče ochrany dětí, že zájem dětí je nadřazen zájmu omezit, e, e, omezit migraci. Na nejrůznějších schůzkách šéf státu, šéfů státu a vlád a nejrůznějších signatářů těchto, těchto smluv vyplynulo, že Evropa se Eh, octla na šikmé ploše, kde eh, ty procesní pojistky jsou, eh, jsou oslabovány a stále více se využívá vazby, včetně vazby dětí a rodin. A na nedávném zasedání tohoto výboru byl tento výbor vyzván tedy k obezřelosti a, a k bdělosti, co se týče tohoto vývoje, kdy Evropa přikračuje stále intenzivněji eh, k takzvanému eh, eh, dobrovolnému návratu, který ve skutečnosti je ale vynucován různými způsoby. Takže některé ty kritické nedostatky, co se týče dodržování lidských práv v kapitole o návratech a deportacích, my jsme vydali v roce 2014 řadu pokynů a doporučení a které vycházejí na základě stávajících eh, umluvách pro ochranu eh, lidských práv, jimiž by se měly řídit veškeré politiky EU v oblasti migrace. Máme deset celkem doporučených pokynů a jeden každý pokyn se snaží eh, zaručovat práva migrantů. Já se zaměřím na dvě tyto, eh, na dva tyto pokyny, 9 a 10, eh, to je eh, vyhoštění nebo návrat na základě lidských práv a spolupráce a koordinace. Bod 9 znamená, že je potřeba neporušovat právo non reformán non a že veškeré takzvané dobrovolné procesy Eh, musí být eh, naprosto oproštěni, eh, oproštěny od jakéhokoliv přinucení. Já nemohu toto všechno přečíst, poukáži jenom na některé hlavní body. Co se týče non-refulmán, toto je norma jus cogens mezinárodního práva a jde jaksi nad rámec zásady non-refulmán v právu uprchlíků. A i když se třeba netýká žadatelů o azyl, ani tyto lidé eh, nesmí být eh, navraceni bez dalšího. Je potřeba dbát na to, eh, aby nebyla porušována další samozřejmá práva, jako <clears throat> právo nebýt mučen a právo nebýt vystaven násilí či ponižujícímu analytickému zacházení a nebo nějakému nevratnému poškození po návratu do země, kde momentálně nejdou. Co se týče spravedlivého řízení, eh, státy mají povinnost poskytnout přístup eh, přístup k právu, včetně možnosti odvolat se proti rozhodnutí o návratu. Na to musí být poskytnut dostatek času, to je procesní právo, ale i eh, reálná možnost využít tohoto práva, to znamená přístup k informace, Eh, přečíst si odůvodnění eh, eh, rozhodnutí o návratu, což může třeba i obsahovat poskytnutí zdarma služeb tlumočníků a překladatelů. A konečně to rozhodnutí o návratu eh, musí podléhat nezávislému monitoringu, to znamená, které provádí orgán, který je nezávislý na orgánu, který rozhoduje o tom návratu a který má právo eh, dozírat na eh, legálnost všech kroků, které k němu vedly. Co se týče pokynu 10, hm, co se týče, co se týče dohod o spolupráci. Víme, že všechny dohody o spolupráci musí vycházet z lidských práv, umluv o lidských práv, včetně eh, <clears throat> operačních eh, přístupů. A eh, to znamená, že tyto dohody nesmí být uzavírány zeměmi, kde dodržování lidských práv je pochybné anebo není zaručeno a je potřeba mít zajištěnou spolupráci i Eh, tedy s orgány eh, ochrany, eh, ochrany hranic a orgány činnými v trestním řízení, která vyrůstá z lidských práv. A proto veškeré postupy a výsledky dohod o spolupráci musí být přeskoumány i podle norem ochrany lidských práv a provádění těchto dohod musí podléhat eh, nezávislou kontrolou na základě lidských práv, aby bylo zajištěno dodržování lidských práv. Eh, závěrem je možné vydat řadu doporučení. Vzhledem k tomu, jak máme málo času, chci poukázat eh, procesní pojistky non-refulmán, procesní pojistky jako takové, monitoring a odpovědnost, ale obecně je potřeba pochopit, že rámec eh, pro lidská práva není stropem, to je vlastně tím nejmenším společným jmenovatelem, eh, tím minimem, neboli nejde jenom o to eh, poslat dítě zpět do země, kde může být mučeno a tak dále. Je potřeba zajistit, zajistit řadu dalších Eh, záruk to, co eh, vyplývá z článku 21 odstavec 1 Lisabonské smlouvy. To je potřeba, aby Evropská unie skutečně dodržovala. Eh, <clears throat> děkuji. Děkuji. To je opravdu důležité téma a my bohužel nemáme dost času. Mám dva žadatele o slovo Kristin Veržiat a další kolega. Jean jako první. Děkuji. Zaslechli jsme v některých eh, prezentacích zmínku o otázce identifikace, co se týče přípravy na návrat a Víme, že různé země se na to dívají různě, ale já se chci konkrétně zeptat na to, jestli všechny e, členské státy mají také postup pro osoby bez státní příslušnosti, protože někdy se jedná i o osoby bez státní příslušnosti a ty argumenty skutečně platí. Ku příkladu, co se týče Bangladeše a Rohingu. Jste-li Rohingya z Bangladeše, tak vlastně nejste občan Bangladeše, ale často jste takto označován, neboli takže ale vlastně jste bez, osoba bez státní příslušnosti. Zajímalo by mě, jestli všechny členské státy mají spolehlivé postupy pro osoby bez státní příslušnosti, které berou v úvahu ty reálné problémy některých těch osob. Někdy to nejsou největší problémy, ale jsou to skutečně reálné pro, problémy. A potom další otázka, co se týče návratů jako takových. Slyšeli jsme tady to, že je potřeba, aby e, Evropská unie kontrolovala i situaci v těch letadlech, kterými se vracejí e, lidé. E, o tom jsme hovořili i při přípravě směrnice o návratech. Jak se dívá tedy tento panel na takzvaný udržitelný návrat a jakým způsobem se toto vlastně monitoruje? i vzhledem k tomu, že proces azylu jemuž e, se tady nevěnuje téměř žádná pozornost, co se stane s lidmi, kteří požádají o, o azyl, nedostanou jej, co, jaký bude tedy jejich další osud. E, kdo kontroluje, jestli jsme v tom konkrétním případě učinili správné rozhodnutí? Kontroluje někdo další osud lidí, kteří se mají vrátit, jaká i vypadá kvalita těch dobrovolných návratových procesů, který má, které máme eh, zaveden. A co se týče zákazu eh, opětovného vstupu, což je vlastně ta sankční složka eh, směrnice o návratu, která směřuje k vazbě, máme nějakou představu o tom, jaký dopad vlastně to na lidi ve skutečnosti mělo. Tady se hovoří o účinném monitoringu, ale co to vlastně tedy znamená? Mám eh, celý seznam dalších, eh, dalších otázek, ale nechám si to na jindy. Ano, ano, i tak to byl dostatečně dlouhý seznam otázek. Děkuji, Jean, a nyní Marie Christine. Merci, monsieur le président. Merci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji našim třem řečníkům. Já chci především poděkovat panu Luisovi. Především za to, jak začal eh, své vystoupení, když říkal, že on osobně neměl žádný problém eh, přijet do Bruselu. Já myslím, že na to se musíme zaměřit, eh, když začínáme hovořit o migrační politice. Všichni lidé nemají stejné právo na mobilitu. Zopakuji to, co jsem říkala před chvílí. Jedna třetina světové populace má právo na mobilitu, dvě třetiny jsou nuceny zůstávat ve své zemi v rozporu s článkem 13 Světové deklarace lidských práv. Další věc, za kterou vám děkuji, je to, že jste připomněl otázku lidských práv a všechny mezinárodní úmluvy, k nímž naše členské státy přistoupily s výjimkou Mezinárodní úmluvy o pracujících migrantech a jejich rodinách, protože v této umluvě se říká, že všichni migranti mají stejná práva bez ohledu na jejich statut, i když i jiné umluvy připomínají tuto otázku. A teď se vrátím k návratové politice. Říkali jste, že je tady problém, protože je zde velký rozdíl mezi počtem žadatelů o azyl a počtem osob, kterým byla mezinárodní ochrana udělena. Já nevím, co si představujete pod tím velkým rozdílem. 61% žadatelů o azyl získá v první instanci právo na mezinárodní ochranu. 61%. To znamená zhruba dvě třetiny. Pokud k tomu ještě přidáme těch dalších 17%, kteří získají toto právo v vyšších instancích, takže tam není takový velký rozdíl, ale je zde velký rozdíl mezi členskými státy které jdou od 8% v průměru, Maďarsko, to je náhoda, a až po více než 90%, 93% v jiných členských státech. Takže já na tom přímo nepracuji, ale pracuje se na pokusu o harmonizaci. Nicméně tím se tyto rozdíly nevyřeší. Pokud tedy budeme přistupovat eh, k azylu tímto způsobem, tak naše členské státy budou porušovat mezinárodní umluvy a mezinárodní právo. Protože někdo, kdo nedostane azyl, tak automaticky přece nemůže být považován za špatného, zlého migranta. Pokud budeme tímto způsobem pokračovat, budeme nadále porušovat mezinárodní právo. A mám pro vás oba otázku jak pro komisi, tak pro Frontex. Jak je možno provádět návratové politiky a dodržovat přitom mezinárodní právo? Jak, ujist, jak se ujistíme, že tady nebudou kolektivní vyhošťování? Když slyšíme ta vaše vystoupení, tak eh, to ve mně vyvolává otázky. Jak se ujistíme, že byly tyto případy proskoumány individuálně, že jsou dodržována všechna práva, že jsou dodržovány všechny postupy? Jak se ujistíme, že tam nejsou zranitelné osoby, které budou poslány zpět? Jak se ujistíme, že nejsou posláni do zemí, kde lidská práva nebo jejich práva jako osob budou pošlapávána, kde jim bude hrozit mučení nebo kde jim bude hrozit, že přijdou o život? Kde tedy je jistota? Souhlasím s tím, když říkáte, že řízení migrace se nemůže omezovat pouze na návratovou politiku, ale co to znamená pro vás, konkrétně pro agenturu Frontex, co to znamená? A potom musíme mít vyvážené řízení migrace vůči africkému kontinentu, ano, plně souhlasím, ale dokažte nám nebo ukažte nám, jak jednáte v této věci. A konečně se připojuji k tomu, co říkala Sophie Indveld. Jak Evropský parlament může dosáhnout toho, abychom u těchto politik my jako výbor Libé jsme dosáhli toho, aby u těchto politik byly dodržovány postupy a všechna pravidla v této věci. Je to naše zodpovědnost. My často říkáme, že je třeba dodržovat mezinárodní úmluvy, Připomínáme to ve všech usneseních, ve všech zprávách, ale jak konkrétně uplatňujeme svou zodpovědnost v této věci v porovnání s ostatními institucemi Evropské unie. Okay, um, tak, fajn. Eh, začneme panem eh, Tudoračovi. S panem Tudoračem musíme skončit ve 12.15, takže prosím, reagujte stručně. Vím, že to bylo spousta otázek, ale zkuste to. Děkuji, pane předsedo. Díky za otázky, budu stručný. První eh, otázka se týkala osob bez státní příslušnosti a jejich identifikace. Eh, osoby bez státní příslušnosti, to je něco, na co nemáme evropský rámec. Spoléháme na členské státy, které mají legislativu v této věci. Důležité je říci, že v tom procesu identifikace v rámci procesu eh, návratu nebo readmisí nemůžeme udělat nic eh, bez identifikace tím třetím státem, do které má proběhnout ten návrat. Takže i to funguje jako další pojistka. Udržitelnost návratu. Tady se musíme zaměřit na dva aspekty. Nejprve ten proces návratu jako takový, ten je monitorován, jak z hlediska národních postupů, tak ehm, v nedávné době z hlediska toho komplexního mandátu Frontexu, vzhledem k roli, jakou hraje v procesech návratu, co se týká reintegrace a udržitelnosti návratu po té, co ten eh, navrácený občan dorazí do toho státu. Máme určité investice, které provádíme více než kdy jindy. Nejde pouze o to zaměření na ty navrácené osoby, jedná se o zaměření na celou komunitu. V rámci těch rozvojových prostředků, které máme na relokace, se snažíme, jak to jen jde, investovat do těch komunit, které eh, předpokládáme budou přijímat ty navrácené osoby, aby se udržila, zajistila jejich udržitelnost a integrace těch osob. Také monitorujeme během 6 až 12 měsíců situaci těch navrácených osob v jejich komunitách, abychom viděli, jakým způsobem ten proces návratu proběhl. Účinnost zákazu vstupu, to je něco, na co jsme se i my sami zaměřovali v rámci našich těch misí zjišťovacích. Jak jsem řekl, budeme mít zasedání za zavřenými dveřmi. O těchto misích přímo tam vás můžeme informovat o implementaci doporučení jednotlivými členskými státy. Rovněž ehm, judikát Evropského soudního dvora hovoří o tom, jakým způsobem mají ta doporučení být interpretována členskými státy. Poslední otázka, jak zajistíme, že návraty budou respektovat lidská práva a že budou respektovat všechny ty záruky a pojistky v rámci naší legislativy. Eh, Eh, zaznělo tady také slovo nebo pojem masové deportace. Upřímně toto my neakceptujeme v kontextu na politiky návratů v EU, protože každý takovýto návrat je založen na individuálním rozhodnutí, které samo o sobě je založeno na individuálním hodnocení každého jednotlivého případu, takže nedochází k žádnému kolektivnímu nebo masovému deportování, deportování osob tak, jak se to tady předhazuje. Tato jednotlivá hodnocení jsou pak zhodnocena z hlediska dohledu a justičního systému. Všechna rozhodnutí o návratech jsou produktem eh, justičních systémů se všemi zárukami a pojistkami, které toto sebou přináší. Pak, jak už jsem zmínil, máme velice robustní monitorovací systém, který se i dále posiluje v rámci nového mandátu eh, agentury Frontex z minulého roku. To znamená, že všechny operace návratů mají nějakou formu monitorování, aby se zajistilo, že se respektují lidská práva v rámci celého toho procesu. A zaměřujeme se také na monitorování v rámci těch jednotlivých pozorovacích misí, děláme různé pilotní projekty a zahajujeme řízení pro nedodržení pokynů vůči těm členským státům, kde máme pocit, že monitorování není dostatečně zajištěno. Děkuji. Děkujeme, pan Ledgeri. Děkuji pane předsedo. Pokud jde o rozdíl mezi zamítnutými žádosti, žádostmi o azyl a počtem osob, které zůstávají a které je třeba poslat pryč, tak i když si vezmeme, že průměr je 61% těch přijatých eh, žádostí, tak v absolutních číslech v roce 2015 z milionu osob vidíme, že ten rozdíl představuje 400 tisíc osob. Takže je to přece jenom situace, která je znepokojivá protože tito lidé nemají žádné právo na pobyt, to znamená ani právo na práci a to vede k situaci, která není v členských státech dobře řešená. Tyto osoby jsou tam eh, vlastně v té složité situaci. Pokud je o to dodržování lidských práv a sledování, jak jsou základní práva dodržována, tak bych rád řekl, že Evropská agentura pro pobřežní hlídku a ochranu hranic má svůj etický kodex. Je třeba také identifikovat zdravotní stav a humanitární stav těch navracených lidí. To je součástí celého mechanismu. V roce 2017 agentura měla 426 osob pověřených sledováním dodržování lidských práv. A když členské státy nejsou schopny dát k dispozici tyto národní kontrolory, tak eh, agentura využije svoje evropské kontrolory dodržování lidských práv. Také probíhá další šetření, když eh, některé lety jsou považovány za citlivé, obzvlášť citlivé, jedná se o lety do zemí, které se méně blíží našim standardům, především v oblasti dodržování jistých principů, tak v tom případě máme vždycky na palubě někoho, kdo je pověřen tím monitoringem. Pokud jde o to, co znamená rozvojová politika pro naše agenturu, země s nimiž máme mezinárodní spolupráci, posílenou mezinárodní spolupráci. To jsou samozřejmě země, s nimiž Evropská unie vyvinula takzvanou politiku kompaktu. Víme, že jsou k dispozici i jiné nástroje, i když je to mimo mandát a agentury, víme, že jsou zde jiné nástroje pro hospodářský rozvoj. Děkuji. Děkuji. Pan Luis, prosím. Děkuji. Já se jen stručně pokusím odpovědět na otázku udržitelnosti. Kromě absolutního zákazu mučení pracujeme také na tom, co znamená udržitelnost eh, z hlediska lidských práv. Budeme mít eh, zvláštní zasedání na toto téma v únoru a vypracujeme pokyny v této oblasti. Něco podobného jsme už o tom řekli v principech eh, lidských práv migrantů ve zranitelné situaci. Tam udržitelnost znamená, že pokud je člověk navrácen, tak musí být zajištěno, eh, že bude požívat eh, všech eh, základních práv, to znamená právo na bydlení, právo na zdravotní péči, právo na vzdělání, právo na přístup k justici. Takže v zemích, kde tyto základní normy nejsou dodrženy, tak prostě ty udržitelné nejsou. A Určitě by tyto základní otázky vyvstaly ve spolupráci nebo v kontaktu s určitými zeměmi. Jak může být Libie v současné době považována za adekvátního partnera z hlediska ochrany práv migrantů? To je zcela neuvěřitelné. Ještě jedno takové vyjasnění. Já jsem ve svém úvodním vystoupení zmínil masové deportace. Tím jsem nemyslel masová vyhoštění, myslel jsem masová jakože hodně lidí, těch 400 tisíc, to je hodně, to zde bylo zmíněno. Jako počet lidí, kteří musí být posláni zpět, kteří nemají právo zůstat, o tom to tady hovořím. Pokud eh, hovoříte o návratu tak velkého počtu lidí, znamená to, že je něco velmi špatně. Uh, Protože jaké jiné prostředky než azyl mohou lidé využít, aby tady zůstali. Návrat by neměl být jedinou možností. Měla by zde být jiná řešení, která je možno politicky nebo prakticky nalézt, aby nedocházelo eh, k narušování lidských práv, eh, které souvisí s těmi návraty. Já myslím, že k tomu, co jsem hovořil, ta masová deportace to neznamená úplně masová, ale znamená to, že tedy částečně se jedná o dobrovolné návraty a v každém případě se jedná o velké počty lidí. Děkuji všem třem, děkuji také za váš čas dnes odpoledne, dnes dopoledne, děkuji také poslancům za velmi kvalitní příspěvky a uvidíme se znovu ve 14.30. Děkuji.